Um, Budeme tady mít také skupinu návštěvníků a paní předsedkyně eh, poté, až přijdou, zmíní také, a to bude zítra, zmíní eh, na také výsledek delegace do Washingtonu 19. a 21. dubna 2017 a potom také výsledky um, ehm, trialogu eh, o vystavení pracovníků eh, kancerogenním látkám na pracovišti. Um, bude o tom hovořit Juta, protože je také zpravodajkou této věci. Zatím tady ale není, takže si myslím, že bychom zatím mohli eh, se chválit eh, zápis z 11. a 12. dubna a také ještě jeden předchozí zápis. Nemáte žádné připomínky do, eh, z 3. dubna a 11. a 12. dubna. Pokud vám nemáte žádné připomínky, tak se můžeme podívat na další bod a to je provádění Evropské strategie pro osoby s postižením. Paní zpravodajka brzy dorazí a já zatím navrhuji, aby stínoví zpravodajové se ujali slova. A za EPP bude hovořit pan Piran, kterého zde ovšem nahrazuje paní Kolfkaskovská. Děkuji bardzo, paní předsedající.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 Eh, myslím si, že nyní je to v pořádku a tlumočení by mělo probíhat. Mohu hovořit polsky, ptá se řečnice. Ano, můžete. Je to v pořádku. Dovolte mi, abych se tedy vyjadřovala na polsky. Ráda bych eh, řekla, že zastupuji pana Marka Pluru, Eh, který je zpravodajem EPP a dnes nemůže být zde mezi námi a požádal mě, abych přečetla jeho stanovisko jménem paní Stevens, a, tedy paní Stevens a všem eh, dalším eh, zainteresovaným. Pan Plura děkuje paní Stevens za její dokument, který definuje, jakým způsobem se bude pracovat v této věci. Je to nesmírně důležité, protože tato práce bude velmi složitá. Pan Plura se donívá, že zpráva o provádění strategie o osobách s postižením by měla být ambiciózní a zároveň přínosná. Neměli bychom se omezit pouze na hodnocení dosud dosažených výsledků. Je třeba Eh, výjít ze všech zkušeností v minulosti a připravit dlouhodobou strategii pro vybudování inkluzivní společnosti a Evropy bez bariér. Proto pan Plora souhlasí se spravodajkou v tom, že zpráva by se měla dotýkat období až do roku 2030. Z práce na této zprávě si vyžaduje velmi úzkou spolupráci mezi zainteresovanými stranami a bylo by dobré představit myšlenky různých seminářů, kteří by, které by se chtěly zabývat různými aspekty problémů osob s postižením. Pan Plura také zdůrazňuje, že um, není mnoho času a doufá, že Všichni z poslanců se zúčastní alespoň eh, jednoho ze seminářů. Dále eh, v Polsku bude zorganizován kulatý stůl o evropské strategii o postižení a pan Plura je přesvědčen, že závěry tohoto kulatého stolu se objeví ve zprávě. Když hovoříme o nové strategii pro osoby s postižením v Evropě, musíme mít na paměti, že v tomto dokumentu Jde o naplnění potřeb osob s postižením v Evropě, eh, kterých tady bude 120 milionů brzy. Eh, ale jde také o vybudování inkluzivní společnosti, která by umožnila všem občanům rozvoj, vzdělávání a naplnění své role ve společnosti, čímž by se přispělo k blahu všech. Všichni občané by měli mít možnost využívat svá práva a, a naplňovat své povinnosti. Je to přístup, který odráží úmluvu OSN o právech osob a s postižením. Závěrem pan Plura děkuje za vše, co zatím bylo eh, na zprávě odpracováno. Pan Plura, Plura se těší na spolupráci se spravodajkou a spolu spravodají. Eh, slovo má paní Helga Stevens ale teprve až přijde a zatím tedy stínový zpravodajové máte slovo. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, budu hovořit anglicky. Omlouvám se za to, že jsem přišel pozdě, do z jiné schůze a jak všichni víte, je to vždycky taková hra, jak dopadne časový plán. Přednesu pár názorů k tomuto důležitého tématu. Jak víte, budeme mít zprávu o implementaci Evropského aktu pro zdravotně postižené. Teď tady máme tento dokument. Rád bych řekl něco o pozadí toho všeho. Jak víte, EU přistoupila ke, ke konvenci Spojených národů v prosinci 2010. Tato úmluva byla první smlouvou, kterou EU ratifikovala jako celek a dnes eh, s touto ratifikací EU je teď povinna implementovat tuto úmluvu v plném znění. To zahrnuje instituce EU. Abychom mohli efektivně implementovat na úrovni EU a podporovat na národní úrovni, byla přijata celoevropská strategie. Totiž eh, jedná se o tu Evropskou strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010 až 2020, abychom obnovili závazek k bezbariérové Evropě. Tato strategie byla eh, prověřena v polovině eh, období. Ta zpráva se objevila v první na začátku tohoto roku. Jde tady o participaci, rovnost, zaměstnanost, vzdělání a výchovu, e, včetně přístupu k celoživotnímu vzdělávání, sociální ochraně, zdraví a vnější akci, vnější činnosti. Nyní bych rád trošku vysvětlil zprávu, naší zprávu z vlastní iniciativy. Chtěli jsme tady formulovat parlamentní pohled na implementaci té strategie 2010 až 20, na to, jak je to s zprávou o pokroku, k níž přišla komise. Také bych eh, rád se zmínil o té zprávě pro rok 2030, která bude následovat poté, co v roce 2030, 2020 pardon, doběhne ta stávající strategie. Pak vám řeknu také něco podrobnějšího o zprávě o pokroku ze strany komise a o e, názorech na dosažený pokrok. Rád bych, e, aby došlo ke schválení na plénu koncem listopadu, protože bych chtěl předložit zprávu Evropského parlamentu na eh, parlamentu osob se zdravotním pojištěním. To je akce, která se bude postižením, to je akce, která se bude konat v prosinci tohoto roku tady v hemicyklu. Chtěli bychom, aby ta práce z naší strany byla završena ještě před prosincem. Také abychom si měli být vědomi toho, co děláme pro osoby s postižením, abychom zlepšili jejich život. Obecná struktura zprávy nejdřív bude hovořit o klíčových oblastech pro akci, pak nějakých dalších oblastech, jako jsou ženy a děti s postižením, právní prostředí, závazky v rámci institucí EU, nedostatky nebo mezery ve zprávě o pokroku, včetně nejrůznějších pozorování a potom směrování k efektivní strategii 2030 tedy jak to plánujeme všechno udělat. Rád bych eh, úzce konzultoval s organizacemi postižených. Třeba ten eh, pracovní dokument vznikl s Evropským fórem pro postižené. Také bychom rádi vedli expertní dialog a to co nejdříve. Budeme mít asi osm menších workshopů, které se budou soustředit na klíčové oblasti budeme mít 10, maximálně 15 expertů, poslanců a dalších zúčastněných. Předsedat tomu budou různé nevládní organizace, zainteresovaní poslanci, povedeme diskuse na cílené otázky, půjde o přímé a přesné formulace obsažené ve zprávě a doufáme, že předběžná data budou upřesněna mezi 6. a 8. červnem, což bude příští týden. Času je opravdu velice málo a musíme tedy začít co nejdříve. Kolegové, chci říct, že se těším na spolupráci s vámi na tomto dokumente a Neváhejte, kdykoliv se na mě obraťte, máte-li jakékoliv otázky či poznámky. Doufám, že se uvidíme alespoň s některými na workshopu s experty. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nyní zástupce sociálních demokratů. Eh. Děkuji. Děkuji zpravodaji Děkuji paní kolegyni. Omlouvám se, že jsem nemohla tady být, ale paní kolegyně děkuje zpravodajům za ten podrobný a obsáhlý dokument. Souhlasí s obecným eh, přístupem a s pracovními metodami, které byly zvoleny. Co se týká pozměňovacích návrhů, které budou předkládány později, Paní kolegyně se bude především soustředit na aspekty dostupnosti, rovnosti, zaměstnanosti a sociální ochrany. Stejně tak se bude soustředit na unijní akci, která je potřeba k tomu, aby byla dodržena úmluva prá- o právech lidí s postiženích. Paní Blinkevičů, te si myslí, že by se měla věnovat pozornost i širším eh, oblastem financování a opatření na podporu větší účasti postižených protože, na trhu práce, protože zaměstnanost je velice důležitá pro nezávislý život postižených. Paní Blinkevič, Blinkevičujete, děkuje eh, zpravodaji. Thank you, Chair. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce za vypracovaný dokument. Myslím si, že to je skutečně velice kvalitní rámec pro práci, kterou musíme odvést. A i já podporuji váš návrh rozdělit to na čtyři části. jedna, ta část, která mě zvláště zajímala, tu jste zmiňovala také vy, a je to část týkající se mm, nedostatku a pokroku pokud jde o, ta, o té závěrečné postřehy. A to jsou, myslím, pro nás velice důležité informace, které si budeme muset zanalizovat a je to také způsob, jeden způsob, jak odhalit eh, přetrvávající nedostatky, je promluvit se s skupinami, které zastupují osoby se zdravotním postižením, s dalšími subjekty, které eh, s nimi spolupracují. Sama se o to maximálně snažím a budu snažit. Zarazilo mě, když jsem se procházela dokument komise, že se tam objevil jeden eh, z komentářů v tom interním materiálu ohledně stávající strategie a toho, jak funguje. Když vezmu své zkušenosti z Irska a spolupráce s organizacemi tohoto druhu, tak lidé s intelektuál, intelektuálním postižením mají zásadní problémy uh, Eh, kdy se snaží prosadit si svá práva například podle záruky pro mladé. Já jsem si ohledně toho dvakrát u komise stěžovala. A úplně se problém nevyřešil, byť jsou tady určité možnosti, ale je třeba zdůrazňovat, že například ta záruka pro mladé je pro všechny mladé lidi do 30 let, to znamená, že nemůže být pro některé skupiny dostupnější a pro jiné méně a proto mě odpověď komise úplně neuspokojila, protože já vím, že někteří mladí lidé, kteří mají uh, mentální zdravotní postižení bohužel nemají možnost stejného přístupu k tomuto programu jako ostatní. Takže to je jeden z příkladů, když už tedy hovoříme s dočenými skupinami, který dokládá současnou situaci. Teď konkrétně já mám určité problémy, eh, které zde vidím a týkající zejména dětí se zdravotním postižením, zejména pokud jde o děti v ústavní péči bez řádného přístupu k dobrému vzdělání. A jdeme také o zlepšení vazby a koordinace mezi touto strategií a dalšími evropskými politikami. Férově musím říct, že určitého pokroku bylo dosaženo, ale přesto je třeba se zamyslet nad tím, zda ten pokrok je dostatečně smysluplný, zda skutečně nějakým uh, způsobem lidem se zdravotním postižením pomáhá. Já jsem ráda, že je tady také Evropský sociální pilíř, kde se dvakrát zmiňuje v 22 bodech problematika lidí se zdravotním postižením, ale důležité je, jakým způsobem se tyto zmínky převedou v praxi a za to bude smysluplné. Podporuji návrh E DF, že by Evropská komise měla hrát koordinační roli při e, sdílení nejlepších postupů a při podpoře rozhodovacího procesu. To je důležité. Také nesmíme zapomínat na genderovou dimenzi, pokud jde o politiky pro pomoc osobám se zdravotním postižením. To jsou jenom tedy některé poznámky. Těším se na další spolupráci s paní zpravodajkou v této velice mm, zajímavé a důležité zprávě z vlastní iniciativy. Děkuji. Za kule zde není nikdo, stejně tak jako za zelené. EFDD také nemají svého zástupce a slovo má proto pan Martin. Děkuji, pane předsedo. Omluvte prosím nepřítomnost doktora Melana, který eh, bohužel eh, je hospitalizován. Eh, přejeme mu brzké uzdravení. Slovo má pan Adam Koza. Köszönöm szépen a lehetőséget. Először is szeretnék gratulálni Stevens asszonynak a munká. Já bych chtěla pogratulovat eh, paní Stevens ke skvělé práci, která se objevila v tomto dokumentu. Celý ten dokument je skvělý. Myslím, že je to velice dobrý přístup a Velice dobré je i definování cílových skupin, respektive oddělení jednotlivých hlavních témat od sebe. Chci připomenout kolegům, že v roce 2011 parlament již schválil jednu takovou zprávu, té jsem se tenkrát věnovala já, a to byla reakce na strategii Evropské komise. V mezičase Teď pracujeme již na druhém dokumentu a na základě dopadu tehdejšího dokumentu chci zdůraznit, že opravdu je velice důležité, abychom do, k práci přibrali i ty, kterých se to týká. V roce 2011 jsme je již vyzvali ke spolupráci, ptali jsme se jich, co by si přáli, jak na to máme reagovat, ale jako zvolení poslanci je to prostě náš úkol. Mám pět otázek, jenom pět. Za prvé, jde o trošku nejasnou část, a to jsou odborníci na oblast, na téma postižených, jakým způsobem se budou vybírat, budou delegováni organizacemi, nebo my je budeme vyzývat, nebo jsou nějaká odborná kritéria na jejich výběr. Druhá otázka souvisí s tím, že podporuji, abychom na evropské úrovni eh, oslovili zastřešující organizace, ale možná jsou i menší organizace, které mají jiný názor na některá témata. Otázka je, zda je také oslovit, protože důležitá je rozmanitost. Za třetí jde o roli agentury, agentury pro základní práva. Bude-li i ona, bude i ona přibrána, zatím jsem to neviděla a čtvr, za čtvrté, jak to bude s radou, jakým způsobem bude zapojena rada. Samozřejmě, že jsme samostatná instituce, ale co se týká kompetencí, musíme říct, že spoustu kompetencí má rada. A možná by měly být osloveni v této případné, přípravné fázi. Bylo by třeba se jich ptát. A i pátá otázka, směřuje tímto směrem, jde o kompetence a právní otázky. Kdo je tu ten rozhodující, protože co se týká úmluvy OSN, tak tam jsou rozdělené kompetence. Chci připomenout jenom to, že při ratifikaci jsme nebyli přibráni, to znamená, ratifikaci provedla Rada tato úmluva byla teda ratifikována radou a proto je jasné, abychom pracovali, důležité, abychom pracovali s jasnými kompetencemi, abychom je včas stanovili a definovali, protože pak budeme schopni nejlépe reagovat na tuto strategii. Jde tady i o tu zprávu o pokroku. Děkuji. Merci, Madame Kovoska. Děkuji, paní Kovoska. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za odvedenou práci. Děkuji tedy paní zpravodajce. A Děkuji také za to, že se věnuje tomuto cíli, nebo že zde máme tento cíl, protože zde samozřejmě v naší instituci produkujeme mnoho dokumentů, ale pokud jde o jejich realizaci, tak už to není tak růžové. Pokud jde o provádění některých povinností, eh, které jsme přijali, tak eh, to je nesmírně důležité. Velmi dobrá je struktura této zprávy, navržená zpravodajkou. Eh, líbí se mi, že se držíme struktury úmluvy. Je tady celá řada nových oblastí, které jsou řešeny velmi pečlivě. A pak je tady z mé strany jedna konkrétnější otázka. Nevím, eh, jestli bude dobře souviset s touto zprávou, ale přesto svou poznámku vyslovím. Jede o určitý univerzální standard, který se týká plánování společného prostoru, budov, pěších zón a vše, eh, co souvisí se zástavbou. A zde se má k tomu přistupovat inkluzivně. Pokud do nějaké budovy vede vchod, měl by být dostatečně široký, tak aby osoba s postižením eh, mohla eh, v kolečkovém křesle na vozíčku tedy projet tímto vchodem obchodem a, a mělo by to být také příznivé i pro chodce, to znamená, když tam budou schody, bude tam zároveň i rampa. Není, neměly by tady být oddělené vstupy pro chodce e, i pro a, a pro osoby s postižením. Tedy je potřeba okamžitě během plánování veřejného prostoru počítat třeba i e, s přístupem pro e, nevidomé, e, a ne, aby ty pomůcky byly zabudovány dostatečně. Ono je mnohem výhodnější cenově od samého počátku tyto věci dobře zrealizovat a nedoplňovat je postupně a později. Do jaké míry se řeší toto téma ve zprávě. Pokud jsou tady zástupce komise, zajímalo by mě, eh, zda toto téma obecného plánování, co se dotýká také infrastruktur a osob s postižením, jestli to tedy, nebo do jaké míry to spadá do působnosti evropských institucí, jsme schopni eh, v tomto duchu vznést nějaké požadavky a vytvořit závazné normy. Za komisi paní Plasencia Porero. Okay, thank you very much. Děkuji. Já bych chtěla nejprve poděkovat paní zpravodajce za vynikající postřehy. Pro komisi je opravdu velice užitečné dozvědět se tímto způsobem názory Evropského parlamentu, pokud jde o pokrokovou zprávu, kterou jsme zveřejnili letos v únoru je důležité mít na paměti, jaký cíl jsme se v roce 2010 eh, stanovili, aby měli lidé se zdravotním postižením veškerá práva, abychom eh, vytvořili Evropu bez bariér a dodržovali úmluvu výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením. Strategie obsahuje konkrétní kroky, které povedou ke splnění tohoto cíle, včetně toho eh, posledního, eh, tady zmiňovaného, to znamená eh, obecně pojatá přístupnost a standardizace, přístupnost budov a tak dále, což bude třeba promítnout také do legislativy také je důležité a vítáme tu rozsáhlou konzultaci, protože my jsme si sami, sami udělali velkou konzultaci při přípravě eh, této zprávy. Eh, dostali jsme 1500 odpovědí, vedli jsme interview s řadou nevládních organizací a Závěr těch konzultací je takový, že oblasti, které jsme si vybrali, zůstávají i nadále relevantní a bohužel tady i přetrvávají některé problémy a ty musíme vyřešit, pokud chceme stanoveného cíle dosáhnout. Chtěla bych zdůraznit, že některé otázky, mm, které tady dnes zazněly, nebo vaše vyjádření, která tu zazněla, do určité míry e, se řeší i v té naší zprávě o pokroku. Konkrétně e, podívejme se na přílohu 1, kde jsou uvedeny podrobné informace mm, které jsme získali z konzultace veřejnosti. A pak je tam další příloha, která hovoří o tom, jakým způsobem byla použita tato strategie Evropskou eh, komisí, abychom splnili závěrečné eh, postřehy eh, OSN, Concluding Observations. Pak je tam další příloha, ve které se uvádějí příspěvky dalších institucí, včetně Evropského parlamentu. A poslední věc, otázka kompetencí, tak tady bych upozornila na přílohu číslo 5, kde je komplexní seznam legislativy, která se týká osob se zdravotním postižením, jejich po počet eh, těch legislativních eh, návrhů eh, roste od roku 2010, od přistoupení k úmluvě OSN. Tento seznam v tuto chvíli má obsahuje zhruba 130 právních aktů. Samozřejmě, že nejde o deklaraci hm, kompetencí, ale je to dokument, který nabízí dobrý přehled současné situace v oblasti legislativy. Pokud jde o konkrétní hm, oblasti, tak oblast zaměstnání je velikou výzvou a je potřeba ji eh, řešit eh, ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. Hovořilo se o tom velice často také ve veřejných kom mm, eh, ve veřejných konzultacích. A další řešená otázka je přístupnost, participace a rovnost. Ještě bych řekla, že velice brzy se začneme věnovat tomu, co bude následovat poté, co eh, vyprší Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením v roce 2020. Připravujeme plány a konzultace v rámci takového procesu reflexe, zamyšlení. Takže to je asi vše, co jsem chtěla pro tuto chvíli říct. Ještě jednou bych chtěla poděkovat paní zpravodajce a všem ostatním za tuto zprávu, která bude pro naši práci velice užitečná. Děkuji. Merci pour terminer. Děkuji. A závěrem diskuse dostává slovo paní Helka Stevens, pokud chce něco doplnit. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat všem kolegům za vaše názory, za vaše příspěvky. Zvážíme vše. Děkuji také Evropské komisi za to, že jste reagovala k té otázce toho eh, obecného eh, územního plánování a ještě k tomu, jakým způsobem vybíráme odborníky. Budeme vybírat ve spolupráci s EDF, Fórem EDF eh, a poslanci. Já si totiž myslím, že je potřeba, abychom měli odborníky skutečně eh, z terénu, protože chceme respektovat eh, slogan eh, o nás s námi, takže z tohoto budeme vycházet a skutečně vybereme vhodné odborníky. Pokud jde o radu, tak naše zpráva je reakcí na zprávu o pokup komise. Nejedná se tedy o žádnou kompetenci, která by tady spadala do na úroveň členských států, nezasahujeme do kompetencí členských států, řešíme nedostatky, které vyplývají eh, eh, ze závěrečných připomínek výboru OSN a z, zároveň reagujeme na zprávu o pokroku. Takže si ne- nemyslím, že bychom jakýmkoliv způsobem zasahovali do národních kompetencí. Je potřeba ty diskuze držet separátně. Skutečně teď tady hovoříme o té zprávě o pokroku a reagujeme také na závěrečné připomínky výboru OSN. Agentura pro základní zpráva pochopitelně může přijít se svým příspěvkem, může zorganizovat eh, své mm, workshopy a za to budeme jedni rádi. Děkuji tedy za vaše dotazy a těším se na další spolupráci. Merci. Donc, euh, Hm, děkuji. Eh, zkoumat to budeme 30. nebo 31. srpna a, a potom pozměňovací návrhy do 6. září 2017 v poledne. 28. září budou uh, diskutovány. Uh, a ve výboru tedy hlasovat se bude v našem výboru 19. října. Na plenární zasedání se tato věc dostane v listopadu 2017. A nyní eh, zde máme boj proti nerovnosti ve snaze posílit vytváření pracovních míst a růst. A já bez prodlení předávám slovo panu zpravodaji. Eh, I když Nejprve předám slovo expertům a slovo má pan Václav Damaš. Bez mikrofonu řečník. So first of all, I would like to... Děkuji za to, že jste mě pozvali abych se mohl vyjádřit k nerovnostem na trhu práce a k tvorbě pracovních míst. Připravil jsem si prezentaci, ale dokud ji ještě neuvidíme na obrazovkách, tak bych chtěl schrnout pět hlavních témat, které pak podrobněji rozvedu v tom krátkém čase, který mám k dispozici. První téma když se podíváte na ekonomickou literaturu, uvidíte, že nedospívá k jasnému závěru, eh, pokud jde o to, zda příjmová nerovnost je dobrá pro růst nebo špatná pro růst. To je tedy první věc. Druhá, druhý závěr nebo eh, takové, mm, taková klíčová informace je, že když eh, nabídneme příležitosti všem skupinám obyvatelstva, tak je to velice důležité a když jsem předtím říkal, že literatura se neschodne na tom, zda je přímová nerovnost zdravá či nikoliv, tak tady už pra, pa, panuje konsenzus, eh, že rovnost zvyšuje sociální mobilitu, nerovnost ji naopak eh, snižuje. A Myslím si, že posílení sociální mobility by mělo být cílem Evropské unie. Třetí věc, je velice dobře, že hovoříme o příjmové nerovnosti, ale zároveň je třeba si uvědomit, že je tady i dobrá, pozitivní věc a to, že eh, příjmová nerovnost v EU je mnohem nižší než v jiných vyspělých eh, částech eh, světa, kde fungují hůře systémy sociálního zabezpečení, také jsou velké rozdíly mezi Mm, zeměmi v rámci EU, například mezi Jihem a skandinávskými zeměmi na straně druhé. Třetí věc, národní politiky jsou v této oblasti eh, velice důležité pro posílení pracovní mobility, k tomu se dostanu za okamžik, a jsou důležité také pro efektivnější přerozdělování. Ukážu vám jednoduchý graf, eh, kde uvidíte stejnou míru sociálních výdajů, eh, za něž se dá pořídit různá mm, míra sociální a příjmové rovnosti. Například to vidíme, že severské státy vynakládají peníze v tomto smyslu efektivněji než země na jihu, to znamená, i když nemají peněz v rozpočtu pro tyto účely více, využívají těchto prostředků účinněji a dosahují lepších výsledků. A pátá věc, páté téma, Národní politiky jsou sice velice důležité, přesto si myslím, že Evropská unie eh, tady může mít svou roli, byť se omezuje v podstatě eh, na to, že eh, bude umožňovat sdílení osvědčených postupů. Tak, tři minuty z osmi minut již jsem vyčerpal, takže teď několik málo slajdů přeskočím. A dostávám se k, k jedné věci, kterou jsem již zmínil, a to, že příjmová nerovnost může být pro růst jak přínosná, tak škodlivá a to z různých e, důvodů. Proč je pro růst špatná, to je asi pochopitelnější. Například může snížit eh, schopnost eh, nízkopříjmových domácností investovat do vzdělávání a tím se snižuje ekonomický růst, také může bránit sociální mobilitě, ale zároveň může eh, růst i zvyšovat. Například může poskytovat pobídky pro intenzivnější práci, větší produktivitu práce, dosahovat tak větší výnosnosti, můžete tím lidi povzbuzovat k dalšímu, hlubšímu studiu, aby dosáhli Eh, lepší kvalifikace a empirické údaje jsou tady smíšené. Někteří dospívají eh, k tomu, že příjmová nerovnost je pro špatná, jiní zase, že je dobrá, někteří nedospívají k žádnému eh, závěru žádných průkazných výsledků nedocílili. Také se to hodně liší podle metodiky použité vzorku nebo zkoumané země. Takže není možné jasně říci, eh, zda je pro růst příjmová nerovnost eh, čistě dobrá nebo špatná. Každopádně může mít příjmová eh, nerovnost jiné dopady a na to se teď podíváme. Ukážu ten graf, který jsem již zmiňoval. Tato křivka Velkého Gatsbyho ukazuje, že čím více se postupujete doprava, tam jsou země, které mají větší nerovnost, jako třeba Spojené království a USA. Na té vertikální ose vidíte mezigenerační eh, příjmovou elasticitu, tedy to, kolik eh, výdělek dítěte, když roste, eh, koreluje s výdělky jeho rodičů a jasně vidíte, že eh, nahoře vpravo máme eh, nízkou sociální eh, mobilitu s velkou nerovností Itálie, USA, Spojené království a na druhém konci Finsko, Norsko, Dánsko s nižší příjmovou nerovností a vyšší sociální mobilitou. Takže to si myslím, že velice jasně ukazuje ten zmíněný argument. Čím je společnost nerovnější, tím je sociální mobilita ve společnosti nižší. Tady mám tabulku, která možná bude příliš eh, malá na to, abyste ji přeluštili, ale srovnává se tam, eh, srovnávají se tam země EU s některými dalšími regiony světa, USA, rozvojové země a tak dále, ale to, co z toho vyplývá, no, mohu eh, stručně shrnout takto. Chudoba EU je na mnohem nižší úrovni než e, v rozvojových e, zemích. E, příjmová nerovnost je obvykle mnohem nižší v v EU než v USA a rozvojových zemích. A třetí věc, nezaměstnanost naopak ve srovnání s tím je vyšší v některých regionech EU, přičemž v některých státech, jako je Německo a Rakousko, je je, je nízká a v některých je stále vysoká, jako Španělsko, Portugalsko, byť je tam trochu začíná klesat. Takže to jsou ještě problémy, kterým Evropa čelí. Teď postoupíme dále. Tady vidíte diverzitu příjmové nerovnosti v zemích EU, ale z časových důvodů to přeskočím a ukážu vám tento slide, tedy politiky, národní politiky, které mohou podpořit inkluzivní růst. Všichni víme, že daňové politiky, sociální politika, pracovní právo, eh, vzdělávací politiky, to vše spadá v podstatě výhradně do národních kompetencí států EU. A jsou zde významné politiky, které mohou posílit sociální mobilitu a tím pádem také tvorbu pracovních míst a obecně růst. Na prvním místě je vzdělávání, včetně předškolního vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání, výzvy související s robotizací, to je zásadní věc, kterou je třeba řešit. Eh, druhá věc je účinnost eh, národních eh, systémů přerozdělování. Na dalším slajdu uvidíte graf, který teď nebudu ukazovat, ale můžete si ho pak sami prohlédnout jak jsem říkal, už v jižních eh, evropských státech používají stejné prostředky na sociální eh, zajištění méně efektivně než v severských státech. Eh, také v jižních státech jsou pak zásadnější sociální, prostř- sociální problémy. Kdyby tam používali mm, prostředky účinněji, mohly by snáze dosahovat eh, cílů v oblasti sociální politiky. Takže nejde jenom o množství peněz, ale způsob jejich využití. Třetí věc to je přerozdělování a progresivita daňového systému, také zásadní záležitost. Eh, už jsem říkal, že příjmová nerovnost v EU je obvykle nižší než jinde ve světě, ale to se týká eh, situace po přerozdělení nerovnosti. Když se podíváte na příjemnou, příjmovou nerovnost před eh, zdaněním, tak uvidíte, že i v Evropě je poměrně vysoká, byť ne tak eh, jako třeba v USA. Takže způsob přerozdělování je opravdu velice důležitý, stejně jako eh, progresivně nastavený daňový systém. Já bych zde zastával progresivitu daňového systému. Čtvrtá věc, ochrana různých sektorů určité eh, důvody vedoucí k nerovnosti nesouvisí přímo s tím, nakolik je každý jednotlivec produktivní, vstupují sem do hry eh, různé regulace, jiné záležitosti, které je potřeba zohlednit a řešit. Dále je potřeba eh, vnímat také ekonomická rozhodnutí, ke kterým země EU nedávno přistoupily. Vidíme, že náklady a výdaje na rodinné politiky, na vzdělávání, na děti byly značným způsobem seškrtány mnohem více než jiné rozpočtové položky. Takže i na těchto politických eh, rozhodnutích eh, nyní dosti záleží, pokud jde o dosaženou míru sociální nerovnosti a příjmové nerovnosti. A poslední věc je již zmiňovaná poměrně vysoká nezaměstnanost v některých zemích EU a na ty by se politici měli eh, účinněji soustředit. Děkuji. Merci, hmm, Děkuji. Připomínám, eh, že eh, řečník Brikelu je pověřen touto oblastí. A dále tady máme e, zástupce Madridské e, univerzity a je také v Národní španělské radě pro výzkum. E, Děkuji vám za pozvání, dobré odpoledne. S ohledem na nedostatek času se soustředím na tři myšlenky a některá doporučení, pokusím se toho držet. Tři stručné myšlenky tedy tři myšlenky. Toto jsou ony zmíněné tři myšlenky. První nárůst nerovnosti zasluhuje pozornost, ale některé typy nerovnosti eh, jsou pro ekonomický růst škodlivější než jiné. Druhá myšlenka. Jsme svědky koncentrace chudoby a sociální exkluze eh, u stále mladších segmentů evropské populace a to je jeden z těch typů nerovnosti, kterému musíme věnovat pozornost. A za třetí, stávající národní systémy sociální ochrany hrají jenom omezenou roli v ochraně před chudobou dětí a mladých lidí. A tato, tento typ chudoby má mimořádně velký dopad na ekonomiku. Začnu první myšlenkou. Nerovnost vzrostla ve většině zemí Evropské unie v posledních 20 letech, ale až na několik málo výjimek ten nárůst nebyl dramatický. Nemůžeme říct, že by to byl dramatický nárůst. Když se podíváme na míru nárůstu nerovnosti, tak bychom se měli spíš podívat na dopady, který tento nárůst může mít ve specifických, ve specifickém prostředí distribuce příjmů. Je tady dohoda, podle níž bychom se měli věnovat tomu, co se děje na té nižší úrovně a měli bychom se podívat na nerovnost rozdělování a dopady na znevýhodnění především ve formativních letech, tedy jaký dopad to má na lidi v jejich raném věku. Jsou tady další úvahy týkající se rostoucí nerovnosti v kapitálových příjmech, koncentrace příjmů mezi jednotlivými skupinami pracovníků, ale chtěl bych se soustředit na ty trendy, které souvisí s distribucí příjmu a sociálních rizik, které mají specifické dopady na růst a sociální soudržnost. A chci hlavně hovořit o chudobě dětí a mladých lidí, protože si myslím, že jsou dobré důvody, abychom se tomu věnovali abychom vnímali situaci dětí, které v podstatě nenesou odpovědnost za to, co se děje a ne, nemají vliv na svůj sociální status. Tedy socioekonomická zranitelnost dětí a mladých lidí je velkou hrozbou pro sociální soudržnost a to je věc, které se budu věnovat i v tom druhém a třetím bodě. Druhá myšlenka souvisí s tím, že vědci zatím informovali o růstu chudoby mezi dětmi a mladými lidmi napříč Evropou. A to trvá již asi 30 let. Chudoba dětí a mladých lidí eh, je větší než eh, chudoba ostatních vrstev a to platí pro 21 z 28 členských zemí. Když se podíváme na šetření v mnoha zemích, tak vidíme, že chudoba dětí a sociální exkluze dětí je velkým problémem, který stále roste eh, v porovnání s jednotlivými rozpočty členských států to můžeme sledovat napříč rozvinutým světem. Vidíme také další jevy, které se třeba týkají toho, že lidé, kteří sice vydělávají, mají z pravidla životního partnera ze stejné příjmové skupiny. To znamená většinou to vede k další míře nerovnosti a to má pak vliv třeba i na postavení eh, dětí, které jsou vystaveny chudobě. Ta krize zpravidla ovlivňuje mladé domácnosti, domácnosti s dětmi, které z husta nejsou chráněny před negativními dopady místním sociálním systémem a Potom děti jsou vystavovány chudobě. Tady máme graf. Ten první nám ukazuje, že míra chudoby dětí a chudoby v obecně populaci má tady tedy porovnání chudoby mezi mladými a mezi celou populací, vidíme, že ta chudoba v mladších věkových skupinách je větší. Čím tmavší to je, tím eh, horší situace pro děti a mladé lidi v dané zemi panuje. Třetí myšlenka říká, že eh, státní sociální systémy velice málo kdy chrání děti před chudobou a mladé lidi a děti nechává stranou pozornosti. Toho se týká další graf, který vypovídá o sociálních dopadech a o ekonomických dopadech. Víme, že děti vyrůstající v chudobě mají menší příležitost využít svého plného potenciálu, stát se produktivními zaměstnanci a opravdovými občany. To znamená, že ti mladí lidé na oné nesprávné straně příležitosti jsou ohroženi vylouži, vyloučením a jsou vlastně hrozbou pro demokratickou stabilitu, protože pod ekonomickým tlakem se tento segment eh, stává vlastně odcizenou, odcizenou vrstvou občanů a mohou podlehnout manipulaci ze strany nedemokratů, demagogů, ideologických extrémů, což může znamenat zase riziko pro ekonomickou stabilitu. Dále je třeba se soustředit i na ekonomické dopady. To má už bohatou literaturu a to nám ukazuje, že když se dětem nevěnuje pozornost, tak nemohou plně využít svých schopností a svého potenciálu, tak aby fiskálním způsobem přispěli k udržení sociálního státu. Tedy mnoho dětí a mladých lidí, kteří jsou konfrontováni s touto situací, se pak stávají ekonomickým břemenem pro společnost. To znamená, že je třeba pak řešit ty problémy, problémy zdravotní péči a tak dále. To souvisí s chudobou dětí a mladých lidí a také se to pojí se sociálními otázkami. Měli bychom tedy mít na paměti i tyto ekonomické náklady a měli bychom se soustředit na prevenci. A tady mám doporučení, vezmu to stručně. Měli bychom investovat do ochrany dětí a mladých lidí před chudobou. A skončím své vystoupení tím, že budu citovat nositele Nobelovy ceny Jamesa Heckmana. Investice, které učiníme ve prospěch znevýhodněných dětí dnes povedou k většímu využití jejich schopností a povede to k inkluzivní společnosti. Děkuji vám. Hmm, děkuji. A další má slovo pan Carlos da Castellano Eh, který je eh, výzkumným eh, šéfem Eurofondu. Děkuji, budu, vám, budu vás seznamovat s výsledky naší práce, naší zprávy, která se zaměřuje na nerovnost v příjmu a způsoby zaměstnávání v Evropě před a pro velkou recesi. Ehm, Jednak jsme chtěli řešit obavy v souvislosti s rostoucí nerovností a chtěli jsme také aktualizovat eh, představu o situaci eh, v Evropě a eh, chtěli jsme se na celou věc podívat ze skutečně evropského pohledu. Co to tedy znamená? Znamená to, zváži, zahrnout eh, do tohoto průzkumu všechny občany Evropské unie a zvážit jejich situaci příjmu. A tady vidíme výsledek. Eh, na jedné straně tady vidíte, jaké jsou zde významné rozdíly v míře příjmu mezi evropskými zeměmi. A některé země se nachází eh, spíše dole, tady nalevo, a země EU 15 se nachází spíše eh, na vrcholu distribuce příjmů. Eh, tady vidíte například Německo, Francii a, a Spojené království. A tady máme jednu analýzu a to je nesmírně důležité, pokud se chceme dívat eh, z evropské perspektivy, je důležité uvědomit si, do jaké míry trendy eh, nerovnosti na úrovni EU souvisí s trendy uvnitř jednotlivých zemí a mimo nich. A my tady používáme tento index a když se podíváte na ten celek, tak vidíte, jak nerovnosti v celé EU by byly eh, sníženy nebo klesaly před krizí a po krizi začaly mírně narůstat. Eh, tento index můžeme eh, si rozložit a budeme v tom mít velmi zajímavé výsledky. Tady vidíme eh, nerovnosti mezi evropskými zeměmi a tady vidíme, že tato komponenta je eh, tím hlavním faktorem nerovnosti v Evropě, ale zároveň eh, vývoj v čase nebyl v posledních letech až tak významný. Na levé straně tady máme komponentu mezi zeměmi to není možná zase tak relevantní, ale přesto to poskytuje zajímavou informaci o tom, co se v posledních letech v Evropě dělo. Vidíme, jak tato komponenta před krizí eh, klesala, což znamená, že tady byl eh, silný proces zbližování úrovně eh, platů protože ve, zejména ve východoevropských zemích docházelo o, k ekonomickému růstu. A tady potom vidíme, jak mm, tento trend byl e, zastaven krizí a to je samozřejmě výzva pro evropský integrační proces. A jak jsem již ukazoval na tom dřívějším grafu, tady vidíme rozdíly mezi zeměmi. V celé Evropské unii to zůstává spíše stagnující, ale to neznamená, že nerovnosti eh, platů eh, jednotlivých zemích jsou standardní, eh, protože, jak vám ukážu, tyto nerovnosti od počátku krize ve všech nebo ve většině členských států rostly. Pokud je o tento proces, tak na jedné straně tím hlavním faktorem pro růst nerovnosti je růst míry nezaměstnanosti a ne až e, tak e, rozdíly v pracovní síle. Je to vidět v těchto grafech, hlavně v těch zvýrazněných zemích. Když se podíváte na nerovnosti v příjmech eh, z práce, tak tady vidíte, jak to ve většině zemích na, narostlo ty nerovnosti, například ve Středomoří, na Baltu, kde nezaměstnanost velmi vzrostla. Když se podíváte na to, co se stalo s nezaměstnanost v nerovnosti práce mezi pracovníky, tak tady vidíme, že ty nerovnosti zase až tak nevzrostly a v některých případech paradoxně se dokonce snížily i v těch zemích, které byly nejvíce postiženy krizí. A tady důvodem je, že když to jde k šoku nezaměstnanosti, tak ti pracovníci, kteří přijdou o nezaměstnanost, eh, tedy ti, kdo jsou propuštěni, tak to jsou většinou ti, eh, kteří eh, mají nejnižší platy, takže ty nerovnosti ty se vlastně jaksi vytlačily z pracovního trhu. Když se podíváme na další slide, tady vidíme, že sociální státy byly schopny zmínit, zmírnit ten dopad na nerovnosti. Um, tady vidíme eh, ten dopad toho eh, sociálního státu a vidíme, eh, jak růst nerovností domácností je mírnější, než je to na trhu. Tedy tady státy sociální byly schopny přerozdělit prostředky a změnit tyto dopady. A tady máme Gini index o nerovnostech. Tady vidíte v této tabulce, když se podíváte na ten poslední sloupeček, tak tady vidíte tento index v příjmech domácností, eh, jak se to změnilo po krizi od roku 2009 až 2014 tyto e, nerovnosti v příjmech asi od jednu třetinu v evropských zemích e, vzrostly a to se dotklo nejenom zemí, e, které byly nejvíce zasaženy krizí, ale i v těch rovnostářtějších zemích, jako je Švédsko, Dánsko, Německo. A vidíme, že rostoucí nerovnosti byly významné zejména v některých případech Kypr, Estonsko, Maďarsko, tam opravdu došlo k velkému nárůstu nerovností, ale um, v některých zemích to bylo spíše umírněné. A tedy je ještě jedna metoda. Ten Gini index jako takový nestačí. My se musíme podívat na příjmy a musíme se na to dívat reálně, tedy čím více peněz rodiny získají. A my tady máme vlastně takové tři křivky. Jedna ukazuje, co se dělo před krizí a potom dalších, co se stalo po krizi. V těch posledních letech. A zajímavé je, e, že e, reálné příjmy domácností klesly téměř v každé evropské zemi. A to bylo velmi významné v zemích periferie EU, které byly nejvíce zasaženy krizí, jako je Středomoří a další země. Ale pravda je, že se to vlastně stalo ve všech evropských zemích. Tady vidíme, jak ten dopad se lišil v rámci rozdělení příjmu a je zřejmé, jak, jaký je dopad krize, tedy že se snížily příjmy, ale je zřejmé, že tento vliv byl eh, výraznější pro ty eh, osoby, které měly nižší platy a tím pádem se prohloubily nerovnosti v eh, evropských zemích. Takže tady potom musíme používat jiné indikátory, abychom uh, dokázali pochopit eh, veškerou eh, celou tuto situaci ve všech aspektech. Eh, v tuto chvíli se již chýlím ke konci a pokud vás to bude zajímat, zde u vchodu máte několik kopií toho, této prezentace a je tam také schrnutí briefingu, kde jsou eh, informace zprávy Eurofondu eh, eh, o nerovnostech. Ta zpráva byla zveřejněna nedávno. Děkuji a nyní má slovo poslední expert, pan Yves Mars, což je profesor Antwerpské univerzity a je to předseda sociologického oddělení. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za dnešní příležitost eh, probrat s vámi zkušenosti z 25 let výzkumu v oblasti nerovností a chudoby. Chci se s vámi podělit o poučení, které eh, z mého výzkumu vyplývá. Navážu na některé věci, které uvedli už eh, kolegové, ale pokusím se neopakovat se. Takže nejprve chci říci, že chudoba je nejproblematičtější aspekt eh, nerovnosti. Chudoba by měla být eh, předmětem našeho zájmu spíše než obecně eh, nerovnost. Eh, pokud se podíváme na eh, situaci inkluze v Evropě, tak je třeba si uvědomit, že pracovní místa nestačí, není to to jediné, co nás ochrání před chudobou, což byl dominující názor v Evropě po dlouhou dobu, ale skutečně tomu také, že nevždy pracovní místo nabídne ochranu před chudobou a není tedy řešením pro všechny uh, sociální problémy samozřejmě. Takže větší zaměstnanost nám nepřinese nutně snížení eh, chudoby a vyloučení. A víme to proto, že před krizí, eh, kde, kdy panovaly dobré časy, a panoval velký růst pracovních míst. Eh, možná už jsme zapomněli, že tehdy sem přicházely miliony lidí za prací, tak Přesto existovala určitá nerovnost, chudoba, teď eh, dochází eh, k obnově, ekonomika znovu roste, nezaměstnanost klesá a přesto jsme svědky téhož, že chudoba se nesnižuje. Jaký je zatím důvod? Jsou to dva důvody. Jednak eh, to, že lidé chudí na konci distribuční křivky často nejsou těmi, kdo by nejvíce těžili z růstu pracovních míst, protože ta nová místa často nejdou těmto lidem. A druhá věc, neméně důležitá, to, že někdo získá práci, neznamená, že se mu podaří se z chudoby vymanit. Řada lidí v Evropě pracuje, pracuje tvrdě a přesto jsou chudí. V Evropě máme tyto zkušenosti stejně jako v USA. Kdybych měl zmínit jedno číslo, tak je to to, že v Evropě jako celku polovina dětí vyrůstá v chudobě a mají rodiče nebo oba dva rodiče, kteří převážně pracují. To znamená, vyrůstají v domácnostech, eh, kde rodiče pracují a jsou zde tedy miliony lidí, kteří pracují velice tvrdě a přesto jsou chudí. Často jsou to lidé, kteří mají děti a myslím si, že ty si zasluhují naše pomoc. A nejde jenom o otázku soucitu a spravedlnosti, ale také o otázku našeho vlastního kolektivního zájmu. Možná je to určité kliše, že prosperita závisí na tom, zda nepromrháme eh, byť jenom jeden jediný talent. Eh, možná to kliše je, ale je rozhodně naprosto pravdivé. Dnes v Evropě hodně hovoří o tom, že potřebujeme investovat do lidí, do sociální oblasti, a to je samozřejmě v pořádku a správně, ale také musíme mít na paměti, že tady může být eh, poměrně značné množství investic, můžeme mít vynikající školství a Eh, systémy sociálního zabezpečení, bezplatné školy a tak dále, ale pokud rodiče nebudou mít peníze na to, aby své děti uživili, aby je ošatili, nabídli jim přístřeší, eh, vhodný prostor ke studiu, tak eh, všechny tyto investice nepřinesou tu návratnost ekonomicky, ve kterou bychom doufali. Dalším velkým problémem a poučením je to, že minimální příjmy v Evropě, přestože se hodně hovoří o tom, že třeba snižovat chudobu a zlepšovat eh, minimální příjem a jeho ochranu, tak eh, ty snahy zůstávají velmi nízce. Sociální eh, sítě jsou pod úrovní chudoby a to je hanebné ale také zároveň ekonomicky nesmírně škodlivé. Takže pokud si přejeme, aby se chudoba snížila, pokud budeme chtít dosáhnout soudržnější a také možná rovnější, spravedlnější společnosti, musíme zlepšit přerozdělování. Neříkám, že potřebujeme více prostředků, ale lepší přerozdělování těchto prostředků. Je to skutečně takto jednoduché. A nejde, opět říkám, o otázku soucitu, je to věc, která dává ekonomický smysl. A tak si musíme jasně říci, že adekvátní snižování chudoby nás eh, jaksi nevíde levně. To je další veliké poučení z desítek let eh, výzkumu. Je to skutečně nákladná záležitost. Eh, v okamžiku, kdy chceme zacílit prostředky na chudé, tak je tady celá řada omezení politických, ekonomických, administrativních, a je k tomu celá řada důvodů. Co funguje tedy nejlépe, a to nám dokládají i výzkumy, že je třeba cílit univerzálně. Potřebujete systém, který bude univerzální, eh, bude to systém univerzálního všeobecného sociálního zabezpečení, ze kterého mohou těžit všichni, má tedy i širokou politickou podporu a je schopen eh, dobře cílit na ty nejpotřebnější. To je samozřejmě slučitelné s dobře fungující ekonomikou. Mm. Není potřeba si volit efektivitu nebo účinnost. Opět eh, výzkumy ukazují, že Není třeba dělat kompromisy na té či oné straně, že můžete mít dobré sociální výsledky i dobré ekonomické výsledky, že se naopak tyto dva aspekty vzájemně podporují spíše, než by se vylučovaly. Podívejte se teď na to, které země si vedou nejlépe, jsou nejkonkurenceschopnější, jsou to ty nejmodernější, nejlépe fungující ekonomiky. Jsou to často ty země, které E, jsou rovnostářské, spravedlivé, nabízejí rovné příležitosti a vedou se dobře při přerozdělování bohatství směrem k těm, kteří ho sami tolik nevytvářejí. Takže to bylo moje vystoupení. Těším se na vaše otázky. Děkuji. Děkuji a děkuji e, všem čtyřem expertům za jejich vystoupení a e, Později budete odpovídat na otázky a nyní předávám slovo zpravodaji a stínovým eh, zpravodajům. První má eh, slovo zpravodaj López. Vystoupím ve španělštině, pane předsedo, aby to bylo rychlejší, abychom ušetřili čas. Takže předně děkuji všem našim hostům, všem čtyřem vystupujícím za to, že se podělili s námi o výsledky svých studií, výzkumu tady v Evropském parlamentu eh, při naší rozpravě ve výboru pro zaměstnanost, která bude pokračovat i v dalších měsících na zpracovávání zprávy z vlastní iniciativy, která eh, se bude věnovat eh, nerovnostem, tomu, jak bojovat s nerovnostmi jak přistoupit v této souvislosti k dalšímu vytváření pracovních míst a podpoře růstu. To je i název eh, naší eh, zprávy, o tom budeme tedy diskutovat zhruba do podzimu. A naším cílem, a o tom už tady odborníci hovořili, je vyslat eh, takový institucionální signál za evropské instituce vůbec poprvé v této formě že chceme vsadit eh, a více podpořit boj proti nerovnostem jako součást boje s chudobou v souladu se strategií jak Lisabonskou, tak tou novou strategii do roku 2020. Eh, my jsme si stanovili konvergenci za jeden z našich cílů. Chceme eh, vnést otázku nerovnosti jako, sou, jako faktor, který je důležitý pro boj mm, s mm, nezaměstnaností a dalšími sociálními problémy. Jedná se tedy tedy o e, nástroj, který nám má pomoci v boji s chudobou a zároveň nás směřovat k větší konvergenci. E. Dobře víme, e, že Celá věc má svůj ekonomický dopad. O tom se tady vedly ty diskuze, do jaké míry jsme schopni schopni eh, ustát eh, určitou nerovnost, nebo naše ekonomika je schopná ji eh, ustát. Také nám dělá starost vazba mezi stabilitou institucí a nerovností ve společnosti. Jde tady o budoucí důvěru v instituce, o samotnou podstaty, podstatu a základy eh, demokracie a demokratických eh, institucí. O tom jsme hodně hovořili eh, zde v Evropském parlamentu. Takže my se chceme eh, zamyslet velice široce nad tímto tématem a chceme vypracovat doporučení za Evropskou unii eh, ohledně toho, jak můžeme zlepšit sociální sociální politiky, jak můžeme eh, lépe bojovat s nerovnostmi a jak můžeme vnést nerovnost do dalších politik, například makroekonomické politiky a za třetí, jak můžeme, jakým způsobem nejlépe doporučit členským státům efektivnější přerozdělování příjmů, protože my v tuto chvíli víme, že jsou zde skupiny, které eh, nejsou schopny dostatečně vytěžit ze současného systému přerozdělování a sociálního zabezpečení. Takže to jsou takové postřehy, eh, určité eh, reflexe, které jsme si předestřeli a kterými se zaobíráme. Jedno z takových prostředku, v rámci něhož bychom mohli řešit otázku nerovností, to je evropský semestr. Bylo by potřeba ovšem eh, vnést tam nový ukazatel, který by se týkal měření nerovností, abychom eh, mohli na základě toho vypracovat konkrétní doporučení pro jednotlivé země. Druhá věc, eh, to je otázka, mm, která se týká chudoby dětí, chudoby mladých lidí v Evropě, je tady propast mezi generacemi, která se rozevírá. Já jsem se eh, poznamenal eh, to, co jste říkali o investicích do dětí. Ale teď je třeba si říct, současné politiky, eh, které jsou vypracovány pro děti a mladé i na evropské úrovni, to je například eh, ta garance pro mladé a tak dále. Jaké výsledky ty, tato iniciativa a další iniciativy mají? Není potřeba je nějakým způsobem zlepšit, po případě jak a je potřeba také eh, maximálně využít všechny výstupy z práce Evropského parlamentu, který zpracovala studii eh, k pilotní fázi garance pro mladé, takže by bylo potřeba se zamyslet nad tím, jak eh, případně doplnit tuto stávající iniciativu garance pro mladé. A třetí téma, na tom už to uzavřu, to je kvalita institucí. Celá řada studií ukazuje na vazbu mezi kvalitou institucí a dobré eh, eh, řízení a vůbec mezi kvalitní zprávou a dobrými institucemi a eh, nerovnostmi společnosti. A čtvrté téma, to jsou ekonomická úsporná opatření a různé ozdravné eh, programy, ke kterým došlo v posledních eh, eh, letech. V některých zemích došlo k opravdu k agresivním opatřením, které nyní mají zásadní negativní dopady. Teď je třeba se zamyslet nad tím, jak tyto dopady v našich politikách zohlednit a napravit je. A za páté, a tady už opravdu skončím, je třeba zlepšit přerozdělování, to tady zmínil poslední řečník, je potřeba lépe zacílit pomoc, kterou věnujeme z veřejných prostředků. Takže by mě zajímalo nějaké konkrétnější doporučení, které byste mohl dát v této oblasti pro národní státy i Evropskou unii. Koza, je vois que monsieur Koza n'est plus là. Děkuji, pan Koza tady už není, takže slovo má paní Helga Stevens. Dank u wel, voorzitter. Ik zal nu Nederlands praten. Pane předsedo, budu hovořit nizozemsky. Chtěla bych poděkovat všem odborníkům za jejich velice zajímavé příspěvky. Nerovnost sociální a společenská nerovnost je mnohovrstevnatým jevem nemáme na to žádná jednoduchá řešení, protože situace je v různých zemích různá. Belgie je úplně jiná než Švédsko, než Řecko nebo než Španělsko. Pamatuji si od pana Markse, že ekonomická nerovna, nerovnováha, nerovnost je méně problematická než sociální nerovnost to bych si byla bývala nemyslela. Sociální nerovnost s tou je třeba bojovat, je třeba bojovat s chudobou, s chudobou dětí samozřejmě. No a tady se neskýtá otázka, zda existuje chudoba dětí, protože e, dítě přece žije v rodině a je-li chudé dítě, je tedy zřejmě chudá celá rodina, protože soustředit se na chudobu dětí asi tedy nestačí protože trpí-li dítě chudobou dětí, tak pravděpodobně trpí celá rodina chudobou. Tak je třeba se věnovat této chudobě rodin. Můžete sice dítěti eh, přiobjednat oběd ve školní jídelně, ale tím se nevyřeší onen strukturální problém, který se dotýká celé rodiny. Musí existovat možnost se dostat z chudoby máte-li práci, ale to dnes neplatí. Problém chudoby jako takové se neřeší, protože stále častěji se stává, že lidé mají práci, jsou zaměstnaní a přesto jsou chudí. No, ale to už jsme někde úplně jinde. Jak to vypadá se vzděláváním, jak to vypadá se sociální sítí? No, jenom sociální síť, záchranná síť se nesmí stát uh, houpací sítí, to má být trampolína, která má lidem pomoci zase vyskočit a dostat se nahoru, třeba najít lepší práci nebo najít vůbec nějakou práci a najít příležitost, jak žít důstojný život. Těším se na diskusi, hrozně ráda se jí účastním, ale je třeba konstatovat jednu věc. Říkáte, že je málo pracovních míst pro chudé lidi. Chcete tím říct pro špatně vzdělané nebo vůbec nevzdělané lidi. No pak bychom se měli soustředit tedy na vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání, další vzdělávání. To je mnoho vrstev na té téma, na kterém velice ráda budu spolupracovat. Děkuji. Děkuji, pan Elike Šampon. Děkuji, pane předsedo. budu hovořit jazykem Cervantesem se sovým. Je to také krásný jazyk a uh, hovoří jim také zpravodaj a někteří naše hosté, takže to nám také urychlí provoz. Takže já chci nejprve poděkovat e, našim hostům. Téma nerovností bez pochyby je prioritním tématem e, také pro naši skupinu pro ALDE. Někteří kolegové už mě tady velice dobře znají jako člověka, který se věnuje za ALDE otázkám eh, nerovnosti od samého začátku. Já eh, tady vidím obrovské eh, souvislosti sociologické, jak říká pan López, nebo ekonomické. A navážu na první otázku z těch dvou, které tady už zazněly. Pokud řešíme otázku nerovností, tak s tím souvisí jiné téma a to je téma velice silné nerovnostní dynamiky. A e, to bychom se měli pokusit e, řešit. Jde totiž e, o to, že tato neustále posiluje. Nerovnosti tady byly samozřejmě vždy. A proto tady vítám vše to, co tady zaznělo a také důraz Evropského parlamentu na tuto tematiku. Teď bych se pokusil položit takovou provokativní otázku nebo říct takovou provokativní záležitost. Alde, alespoň část ALDE, nebo pro mě osobně tedy v ALDE, eh, eh, já vidím situaci tak, že nerovnosti a ta nerovnostní dynamika není úplně provázána se sociálními eh, politikami. Ty samozřejmě jsou naprosto zásadně důležité, ale Eh, pouze zmírňují nebo korigují problém, kterému dnes, kterému dnes eh, čelíme a součástí tohoto problému je pochopitelně chudoba. Ale nerovnostní dynamika a nerovnosti jako takové jsou torpedovány ekonomickým eh, růstem a tady vstupují do hry strukturální politiky V rámci té ekonomické politiky vidím další politiky, jako například vzdělávací politiky a tak dále. Ale je potřeba tady eh, si rozlišovat. Je eh, jasné, že potřebujeme budovat eh, určité minimální struktury a nabízet příležitosti. Já jsem rád, že pan López zmínil fiskální daňovou politiku, která je velice účinným eh, nástrojem pro přerozdělování eh, bohatství. Já jsem zpracoval svůj osobní materiál, a který eh, tady nabídnu jako takový teoretický materiál. A je sepsan anglicky, mohu vám ho také nabídnout. Takže k tématu nerovností bych chtěl říci, že je potřeba se soustředit také na eh, zviditelňování eh, celého pro- problému a vidět tam tu negativní vazbu na, eh, na růst. Není ovšem možné říci, že jaksi růst je, je negativní záležitostí. Co je extrémním vyjádřením celého problému, to je chudoba. I ve velice spravedlivých a rovných zemích přetrvává problém eh, eh, chudoby, ale nebudu teď tady zabíhat eh, do podrobností, pokud jde o roli chudoby. Nevím, jestli se také zmínila o tom, nakolik je dostatečná současná sociální politika. My v ALDE jsme věnovali pozornost e, tomu, a to se dostávám ke své druhé otázce, jak e, podpořit e, ty osoby ve společnosti, kteří pečují o, o jiné, pečují o závislé a tak dále. Dostávám se ještě k té vazbě mezi sociálními a ekonomickými eh, politikami. Já bych byl velice nerad, kdyby eh, tyto politiky eh, šly proti sobě. Jinak jsem velice rád za to, co tady zaznělo, co říkal pan Kosa, co říkal Javi López. Ale ještě bych řekl, že si myslím, že bychom měli že bychom se měli v tom textu, který budeme zpracovávat, vyhnout tomu, aby to byl neproduktivní text plný různých ideologických eh, doporučení máme velice špatné zkušenosti s úspornými politikami a s úspornými eh, opatřeními. Je jasné, že tyto politiky se neosvědčily. Ale není eh, třeba se tomu tam věnovat eh, nějak extrémně v té zprávě, stejně jako čistě problematice pracovního trhu. Myslím si, že je potřeba to vnímat právě v širším eh, kontextu, ještě v souvislosti s tou daňovou politikou, energetickou politikou a tak dále. Děkuji. Děkuji, pan Lahijarik tady není, paní Vana tady také není, paní Ažia také ne a proto má slovo paní Bizoto. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám paní Bizoto. Ona bohužel musela se zúčastnit jiné schůze. Et donc maintenant, euh, est-ce qu'il y a d'autres députés qui sont... Chce promluvit ještě někdo další? Eh, není-li tomu tak, hmm. navrhuji, aby naši experti odpověděli na položené otázky. Každý má tři, maximálně čtyři minuty. První řečník. Děkuji za všechny zajímavé připomínky a dotazy. Je zde mnoho z nich, na které hledáme otázky ještě i my, odpovědi i my. Ehm, zareaguji na některé. Pan eh, López položil první z otázek, jaký indikátor nerovnosti by mohl být zaveden v rámci evropského semestru. Předtím, než odpovím na tuto otázku, rád bych zmínil ještě eh, dvě, věce, dvě věci. Předtím, než zavedeme jakýkoliv indikátor, potřebujeme jasnou politickou dohodu mezi členskými státy, radou a parlamentem v tom, eh, že je eh, snižování nerovnosti eh, cílem Evropské unie. Nerovnost má samozřejmě negativní efekt a je tady snaha pomáhat chudým, ale v tuto chvíli tady nevidím žádný konsenzus, že nerovnost příjmu by měla být eh, řešena jako konkrétní cíl, ale dokud tady taková dohoda nebude, tak je to problematické. Jinak jsou tady jiné indikátory, které použil třeba jiní kolegové, používají se poměrně eh, často a dobře fungují. Eh, dále bych zmínil, že v rámci strategie Evropa 2020 eh, je indikátor o riziku chudoby, který je jako indikátor chudoby velmi často používán, ale je to měřítko eh, relativní chudoby, protože se tam měří eh, příjem z méně než 60 toho příjmu v dané zemi, takže to vlastně příliš neřeší chudobu nebo nezabývá se to chudobou. A, a Já si myslím, že je to spíše indikátor pro nerovnosti příjmu než chudoby. A dále, jak nastavit eh, tedy fiskální záležitosti, jak napravit tu situaci. To, co se stalo, to už se stalo. Takže ty velké škrty v oblasti vzdělávání, eh, rodiny, rodinné politiky, a podpory na děti, e, tak těm škrtům už zkrátka došlo. A toto jsou zejména rozhodnutí na národní úrovni. Země jsou nuceny svou fiskální politiku přizpůsobit, protože tady je samozřejmě řízení Evropské e, komise nebo rady. A členské země potom se mohou rozhodnout sami a Oni se snažili, se například můžou rozhodnout, že budou více eh, chránit eh, třeba eh, důchody nebo právě děti a tak dále. Takže takto se musí rozhodovat dané země. Musí pochopit, že investice do dětí znamenají budoucnost a že to vlastně podpoří budoucí rozvoj společnosti. Další třetí věc, to zmiňovala Helga Stevens, ale myslím, že i v jiných komentářích to zaznělo. Ona uvedla, že chudí eh, lidé ztrácejí své dovednosti a eh, nejsou školeni a tak dále. A, a, a byl ta, ptá se na to také pan Enrik Klavi Chambon bylo řečeno, že když lidé dostávají podporu jako takovou, tak to vlastně v takové situaci nestačí. Ano, eh, já si ale myslím, že tady je důležité mít ak- politiku, eh, aktivní politiku pracovního trhu a vzdělávání. Eh, tady kolegové to již zmínili. Bylo mnoho článků, které dokazovaly, že když jsou děti velmi znevýhodněných lidí z velmi složitých podmínek velmi podporovány, tak je možné je podpořit k tomu, aby opustili takovou situaci. Takže vzdělání je opravdu klíčové a rekvalifikace je také důležitá žít pouze ze sociálních podpor, to samozřejmě eh, nevede ke kvalitnímu životu. Lidé by měli mít větší podporu. Eh, lidé by měli být podpořeni, aby si nalezli práci, aby se třeba někdy přestěhovali do jiné části země nebo Evropské unie. Eh, takže také mobilita uvnitř EU je velmi důležitým aspektem. Děkuji. Slovo má další řečník. Okay, muchas gracias por las preguntas. Děkuji za tyto dotazy, vystoupím ve španělštině a soustředím se konkrétně na otázky, které souvisejí s dětmi. Já sám je považuji za velice důležité a ukazuje se, že to je naprosto zásadní téma, pokud chceme bojovat s nerovnostmi. A navíc je to aspekt, který může eh, umožnit dospět k poměrně značnému politickému, a širokému politickému konsenzu. Já se eh, neschoduji s tím, co říkal co říkala paní Stevens, že na dětské chudobě není nic eh, specifického. Já bych řekl, že ano, a to Eh, jsou výjimečné eh, rysy toho, když jste chudý eh, v dětství. Mm. Je to jako kdybyste to vyhráli v loterii. Nikdo nemohl udělat nic pro to, aby se narodil nebo nenarodil do chudé rodiny. A tě, tyto děti jsou vystaveny takové situaci a má to pro ně poměrně značné dopady na celý jejich život. To, že vyrůstáte jako chudý, chudé dítě, na vás nechává jizvy. A ty jizvy přetrvávají i do budoucnosti, projevují se během vzdělávacího procesu, má to určité zdravotní, hygienické dopady, dopady na kvalitu života a následně také na schopnost zapojit se do pracovního eh, trhu, protože děti, které eh, byly chudé, mají, jak víme, potom později obtíže se zapojením do trhu práce a mají potíže s tím, eh, dále rozvíjet své pracovní zkušenosti. Takže když nebudeme řešit chudobu dětí, tak vlastně Eh, nebudeme schopni řešit ten jejich eh, blahobyt eh, a to, aby se jejich blahobyt do budoucna zlepšil, aby se zlepšila kvalita jejich života. Situace, ve které žije dítě, je situace pro celý život velice důležitá, jsou to podmínky a pokud my jim nabídneme nějaké lepší podmínky, bude to naprosto zásadní pro jejich další progresy a vývoj v celém životě a schopnosti dále pak přispívat společnosti. Takže takže v tomto smyslu si myslím, že je důležité myslet na investice do dětí ne jako na nějakou, nebo boj, musíme chápat boj s dětskou chudobou ne jako čistě zmírňující sociální politiku, ale jako na skutečně ekonomickou investiční politiku, kdy ve hře je opravdu eh, mnoho především šance na lepší život. To je přístup um, eh, se kterým se stotožňuji, hovořil o tom Javi López, když říkal, že je potřeba zapojit mm, lidi co možná nejdříve, nejdříve aby v nich rozvíjeli respekt ke společnosti, aby překonali eh, nedostatky pramenící z chudoby v dětství a souvisejícího vyloučení. Takže já si myslím, že rovnost příležitostí, možnost eh, pomoci těmto lidem vyrůst ve, v dobré občany od samého dětství a dát jim možnost, aby se stali eh, aktivními na trhu pr- práce a následně přispívali ke společnosti, aby inovovali, aby přispívali ke konkurenceschopnosti schopnosti země a hospodářství. To si myslím, že je velice důležité. Jinými slovy, kdybychom se na to dívali res, eh, respektive měli bychom budovat ty sociální systémy, jak už tady zaznělo, jako ty trampolíny, boj eh, s dětskou chudobou, ale není čistě zmírňující politikou, je to eh, politika, jejíž cílem by mělo být vytvoření těch trampolín eh, pro děti do budoucího dospělého života. Thank you very much. Děkuji. Já si myslím, že je to na kolegu z Eurofoundu, teď jako další. Děkuji já se budu věnovat některým otázkám od kolegů poslanců, třeba na to, co se ptal kolega López, jaké indikátory se dají používat v případě, že Evropská komise se bude podílet na mapování situace. Samozřejmě jejich vícero, některé z nich znáte, jsou i v literatuře. Jsou to různé indexy, kde se porovnávají eh, příjmy těch, kdo jsou nahoře a těch, kdo jsou dole. Jak už jsem řekl, ty indexy jsou na úrovni EU relevantní. Jak jsem je předtím představil, tak eh, reprezentují míru nerovnosti uvnitř společnosti a jsou tedy relevantní, diskutujeme-li o nerovnosti v evropské společnosti. Jde tady také o konvergenci mezi zeměmi, to je důležité, ale řekl bych, že je nebezpečné snažit se nějak sumarizovat, protože těch fakt je mno, faktů je mnoho a bylo by nebezpečné se soustředit na jeden jediný index můžete mít nějakou rostoucí nerovnost v některé zemi a třeba si nemyslíte, že je to až tak eh, negativní a v jiné zemi může dojít třeba k nerovnosti v důsledku klesajících mest. Je to tedy vždycky ožehavé a je důležité vždycky sledovat i úroveň v různých segmentech distribuce. Třeba v některých zemích, třeba ve Spojených státech se stále využívají eh, různé parametry. Je velice užitečné mít toto všechno na paměti. A pak, když se podíváme na otázky, související s fiskální politikou a sociální politikou. Tak zase, jak jsem řekl, příčiny nerovnosti jsou rozmanité. Není tady tedy jedno jediné řešení, jak, to, jak k tomu přistupovat. Jsou zde různé politiky, ale je jasné, když eh, se podíváte na ten výzkum, který tu proběhl, tak je jasné, že chcete-li uh, na to řádně reagovat, tak by bylo třeba omezit příjmovou nerovnováhu, ale je třeba mít na paměti, že se to týká nejenom sociální politiky, ale i fiskální politiky. Třeba když se podíváme na fiskální politiku, tak je jasné, že pokud chcete využít celý potenciál fiskální politiky, tak musíte sledovat i kontracyklickou fiskální politiku. Je třeba stimulovat ekonomiku, když se blíží nějaká krize nebo je v krizi, nebo politika, která poskytne členům společnosti podporu, když ji potřebují. Hovoříme tedy o různých benefitech. Samozřejmě je důležité, hovoříme-li o fiskální politice, mít na paměti strukturu sociálního státu a jeho roli. Tady je třeba soustředit se na změňování nerovnováhy. Třeba OECD eh, zveřejnili velice obsáhlou zprávu o nerovnosti, v níž se říká, že role sociálního státu svým způsobem eroduje v poslední dekádě. Nebylo to tak efektivní, jak to bývalo již před krizí, takže jsem se snažil ukázat ve své prezentaci eh, hlavně dopad krize, ale je třeba mít eh, stále na paměti, že je třeba mít prostředky k redistribuci příjmů, Jsou tady samozřejmě i další faktory, jako třeba politika zaměstnanosti, protože dochází k nestandardním formám zaměstnávání, které se stále šíří, jsou to různé netradiční modely zaměstnání, které mají dopad, ale to má velký, velký dopad na tu příjmovou nerovnost. Když eh, hovoříme třeba o politice minimálních mest, tak je třeba mít nejrůznější adekvátní měřítka a tam v těch zemích, kde jsou minimální mzdy stanovovány sociálními partnery, může to být třeba důsledek silného mm, kolektivního vyjednávání. Děkuji. Děkuji. Ano, ty zprávy jsou velice důležité z Eurofondu tam je důležité to kolektivní vyjednávání a sociální stát a dopad eh, jeho opatření na zmiňování, změňování nerovnosti. Teď dostane slovo eh, profesor z univerzity. Děkuji, děkuji vám za všechny vaše otázky. Co říkala paní Stevens, tak se pokusím zdůraznit, že bychom se opravdu měli věnovat otázce chudoby dětí. Ta je opravdu velice škodlivá, naprosto sou, souhlasím s tím, že to není oddělený samostatný problém. Děti jsou chudé, když jsou chudé jejich rodiče a rodiče jsou chudí, když nemají práci a nebo třeba mají práci, ale ta není dost dobře placená, placená i když pracují na plný úvazek. Tedy co potřebujeme? Potřebujeme spoustu věcí a Spoustu věcí tady již řekli kolegové. Zdůrazním jenom několik málo dalších. A také se budu věnovat tomu, co říkal pan López. Samozřejmě potřebujeme práci, pracovní místa, potřebujeme hospodářský růst z různých důvodů. je to e, vlastně celý fundament sociálního státu. Také potřebujeme adekvátní minimální mzdu, která může být stanovena buď zákonem nebo kolektivním vyjednáváním. Také víme, že dobře fungující ekonomika, dobře fungující trh práce může vést k dobré úrovni minimální mzdy. Samozřejmě potřebujeme benefity pro děti, nejenom pro děti v chudých rodinách, potřebujeme benefity a přídavky na děti ve všech domácnostech, protože máte-li takovéto univerzální dětské dávky, tak to má značný vliv. Také potřebujeme adekvální sociální benefity pro děti. To je čtvrtý bod. Měli bychom mít evropský systém sociálního zabezpečení. Kdybychom ho měli, tak by recese byla možná méně výrazná a dostali bychom se z ní rychleji. A za páté samozřejmě potřebujeme uh, síť sociálního zabezpečení. Jsou tady případy, které ukazují, že můžete mít relativně adekvátní ochranu dětí a paralelně s tím mít fungující ekonomiku, fungující trh práce a vysokou míru zaměstnanosti. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Děkuji vám všem. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě. Letadlo mělo spoždění, jako v případě mnohých jiných, ale myslím, že vaše příspěvky určitě kolegové vzali na vědomí. Teď harmonogram, abych eh, připomněla poslancům. Tato práva, boj proti nerovnostem jako prostředek k podpoře vytváření pracovních míst a růstu má lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů poledne 5. července. Pak se budou do 30. 31. 8. zvažovat pozměňovací návrhy, tedy po letní pauze, a pak se to bude diskutovat na plénu v září a bude se o tom v listopadu 2017 hlasovat na plénu. Děkuji vám. Teď se budeme věnovat bodu číslo 6 na pořadu jednání výměna názorů o reformách na řeckém trhu práce. Začnu tím, že dám slovo těm, které jsme pozvali. nesou zatím na cestě. Shall we wait? Takže asi počkáme, protože to, že všichni čtyři hosté tady pak budou, měli by si mít možnost navzájem naslouchat. Budeme pokračovat za dvě minuty. Okay, friends. Uh, Dobrá, přátelé, budeme pokračovat. Bod číslo 6 pořadu jednání. Stále čekáme na pana Panagopolose. Je ve stejné situaci, v jaké jsem byla já. Je tady problém s dopravou z letiště, spoustu spoždění, ale doufáme, že brzy dorazí. Protože on je posledním řečníkem na našem seznamu, tak si myslím, že začneme tím, že dáme slovo panu Kostelo z komise, který je zároveň vrchním vyjednavačem. Můžete se chopit slova, prosím? Uh, so, thank you, Madam Chair, and good afternoon, Děkuji. Dobrý den, já tady nejprve na začátku ke stavu ekonomiky. Evropská komise nedávno publikovala eh, jarní předpověď pro Řecko a další země Evropy. A musím říci, že nedávné zprávy z Řecka jsou trochu zklamáním. Po poměrně uh, Eh, slušném oživení. V prvním pololetí roku 2016 eh, jsme v druhém pololetí loňského roku byli eh, svědky k návratu k nulovému či přímo zápornému růstu. A to nás přinutilo k tomu, abychom revidovali předpověď na rok 2017 směrem dolů. Takže komise nyní předpovídá růst pouze slabě přes 2%, což je snížení z původních 3%. A důvodem je v podstatě eh, jenom spoždění s eh, uzavřením druhého přeskumu programu ESM a s tím související nejistota o udržitelnosti programu. Takže je naprosto zásadní, abychom eh, vyjasnili a uzavřeli druhý přeskum co možná nejdříve. Parlament Pardon, bude to mít dopad také na trh práce. V roce 2016 došlo k nepatrnému růstu zaměstnanosti, ale opět musím říci, že tato situace od té doby stagnuje. V druhém pololetí loňského roku tedy už stagnovala takže nezaměstnanost zůstává neustále mimořádně vysoká, zhruba 24 Naprosto zásadní tedy je dosáhnout dohody s řeckými úřady, co možná nejdříve ohledně druhého přeskumu, abychom mohli provést výplatu a začalo znovu oživení. Pokud jde o současnou situaci druhého přeskumu programu ESM, komise společně s dalšími institucemi eh, dosáhla dohody na začátku května ohledně balíčku opatření, která by na jednu stranu umožnila uzavřít druhý přeskum a zároveň by měla být dostatečná pro to, aby MMF eh, se mohl eh, zapojit do opatření snižování druhu. Řecké úřady provádějí tato opatření, celkem jich je 140 už teď odhadujeme, že zhruba 110 z nich bylo provedeno úplně. Doufáme, že řecké orgány tedy budou moci uzavřít zbývající opatření v příštích týdnech. A to by nám umožnilo informovat další skupinu eurozóny 5. června, že tedy vše je hotovo a že je možné přistoupit k výplatě prostředků. Teď pokud jde, problematice, pokud jde o problematiku eh, pracovního trhu, těch 140 opatření, tak z nich 8 se přímo týká trhu práce, pak jsou tam některá další opatření, která jsou sice pro trh práce relevantní, ale jenom těch 8 eh, se, jich, eh, se ho přímo týká. U třech oblastí kolektivní vyjednávání, kolektivní propouštění a stávky, roky, tak tam jsme využili eh, názoru od externích odborníků, kteří zpracovali své zprávy po konzultaci sociálních partnerů v září roku 2016. To jsou, eh, myslím, ty nejcitlivější, eh, ta nejcitlivější opatření z celého přeskumu, takže bude trvat nějakou dobu, než se podaří dosáhnout s řeckými orgány schody na těchto opatřeních a že, aby tato opatření podpořily také všechny evropské instituce a další eh, subjekty. Já bych jenom řekl, že memorandum o porozumění obsahuje mnohem širší program k pracovnímu trhu, který je často v diskuzi opomíjen, takže například součástí současného přeskumu programu SM je potřeba, aby řecké eh, orgány připravily plán boje s eh, prací eh, na černo a s tím související plán technické pomoci zahraničních organizací. Pokroku bylo dosaž, dosaženo u odborného vzdělávání, kde akční plán i strategie už byly odsouhlaseny a už probíhá implementace s technickou pomocí, kterou poskytují externí poskytovatele. Takže tam je pokrok opravdu dobrý. Komise také aktivně eh, pomáhá zvyšovat eh, kapacity jak na ministerstvu práce, při formulaci jednotlivých politik, eh, ale také na pracovních úřadech, eh, kde se poskytují aktivní ehm, politiky trhu práce. A tady jsme konzultovali i Světovou banku a pak eh, je připraven široký program kodifikace pracovního práva. Nebudu zabíhat do podrobností, ale myslím si, že bylo důležité říci, že eh, reforma pracovního trhu je opravdu velice široce pojatá, netýká se jenom těch tří kontroverzních záležitostí. K té mm, první z nich, jak už eh, jsme naznačili, tak jsme využili zprávy osmi nezávislých odborníků, ta samozřejmě nebyla jediným vstupem do politické diskuze, ale určitě to byl eh, vstup eh, nejdůležitější. Odborná zpráva byla zcela jednomyslná v některých oblastech a pak tam byly některé dosti závažné záležitosti, kde ta doporučení eh, se lišila u jednotlivých odborníků. Pokud je o kolektivní vyjednávání, tak Eh, bylo dosaženo schody ohledně toho, že pozastavení eh, principu eh, podpory a rozšíření bude pokračovat až do konce programu, což by měl být srpen 2018. Pokud jde o kolektivní propouštění, tak tady řecké orgány souhlasily a také do podoby zákona převedly schvalování ex ante u kolektivního propouštění, systém určitého oznamování takového propouštění, což si myslím, že je takový obvyklejší přístup, který se používá i v jiných evropských zemích. V oblasti e, stávek, tak tady úřady e, udělali to, že schválili ve zrychleném e, procesu legislativu, která umožní řešit stávku, v případě, že jsou tam i nestávkující pracovníci, kteří chtějí vykonávat eh, svou práci, a pozastavení mest eh, se v tom procesu řeší a tak dále. Eh, není to nic jiného než legislativa přijata ve zrychleném řízení pro tyto případy. A pokud je o sociální dialog, bylo dosaženo schody na pozměnění eh, zákona o odborových organizacích eh, a já doufám, že v tomto dialogu s eh, odborovými organizacemi a dalšími sociálními partnery se bude pokračovat. Ještě jednou tedy zdůrazním, že jsme čerpali z nezávislých odborných posudků, kdy odborníci se v řadě oblastí shodovali, v některých se rozcházeli, ne vždy jsme se tedy jejich názory řídili Důvodem je to, že bylo potřeba najít konsenzus, který by byl přijatelný pro všechny instituce a za druhé tam byly některé klíčové záležitosti, včetně kolektivního vyjednávání, kdy se odborníci neschodli na tom, co je nejlepší přístup. Takže to ode mě vše. Eh, rád odpovím na vaše dotazy. We'll come back to the questions. Děkuji. Eh, vrátíme se potom eh, tedy eh, k tomuto tématu v otázkách, ale nyní dávám slovo panu Kolerovi, což je regionální ředitel pro Evropu a Střední Asii. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci, milí kolegové z ostatních institucí, dámy a pánové. Zaprvé dovolte, abych poděkoval, že jste pozvali ILO k tomu této výměně názorů na téma reforma trhu práce v Řecku. Jsem velice rád, že tady mohu informovat o našich aktivitách. Bohužel času nemáme mnoho, když se podíváme na druhé review memoranda o understanding, memoranda o porozumění už jsme o tom slyšeli pár kritických poznámek. Bohužel Řecko se opět vrací do recese, tedy řekové sami jsou stále v situaci, kdy čelí výzvě, jak aplikovat politický mix tak, aby to fungovalo jak pro firmy, tak pro lidi, kteří buď hledají práci, nebo se bojí, že ztratí práci v důsledku protahující se krize. Jak víme, situace na trhu práce v Řecku je stále svízelná, vysoká míra nezaměstnanosti, hlavně mezi malý, mladými lidmi, 50% a víc, je to velice neaktivní trh, dochází k erozi mest a kolektivního vyjednávání a odhadovaná míra neformální ekonomiky je čtvrtina HDP tedy dochází k velkému odlivu masků, 400 tisíc mladých vysokoškoláků opustilo zemi. Dovolte, abych nejdřív konstatoval to, co je zjevné. ILO není součástí memoranda o porozumění mezi institucemi v Řecku, ale ILO byla vyzvána aby se podílela na práci skupiny nezávislých odborníků, to tady už zaznělo, aby se podívala, podílela na review těch institucí trhu práce. Pan Pedro Martin, člen této skupiny, eh, o tom hovořil 5. prosince 2016. Také jsme byli požádáni, abychom poskytli technickou podporu, včetně mm, boje proti nenahlášené práce, e, utváření nových kapacit na ministerstvu práce. Navíc, a na to se někdy zapomíná, Řecko jako všechny členské státy EU je členem Mezinárodní organizace práce, což je jediná tripartitní organizace ve skupině organizací OSN. Proto ILO podporuje řeckou vládu a sociální partnery už od vypuknutí finanční krize na bázi našeho normativního rámce mezinárodních pracovních standardů a agendy pro slušnou práci. Snažíme se uchovat sociální dialog, protože ten je v Řecku v posledních letech značně omezován. V tomto světle jsme podporovali Řecko eh, právními analýzami na celou řadu témat v oblasti sociálního dialogu. Prominentním příkladem této práce, a k tomu se teď vracím, je podpora nezávislé expertní skupiny, která se věnuje review institucí řeckého trhu práce, která poskytuje doporučení, a to již od září minulého roku. ILO předkládá technické dokumenty expertní skupině na téma mechanizmy stanovování minimální mzdy, úroveň minimální mzdy obecně a především minimální mzdy pro mladé lidi. Věnuje se i principům a rozšiřování významu kolektivních dohod. ILO také se soustředí na osvědčenou praxi v oblasti pracovních standardů a mnohé z těchto dokumentů, včetně čísel a tabulek, se týká zpráv té expertní skupiny a základů doporučení. Hledá se konsenzus mezi většinou, pan Castelo to už zmínil, a hledá se také příklad osvědčené praxe v Evropě. Dovolte, abych také zdůraznil jednu z oblastí, která dělá velké starosti a ta se týká rozvoje praxí kolektivního vyjednávání, což také již bylo komentováno ze strany ILO v roce 2009 85 zaměstnanců spadalo pod nějakou dohodu na bázi kolektivního vyjednávání. V roce 2016 se to odhadem týkalo pouhých 10 až 20 eh, zaměstnaných lidí. Když se podíváme na e, roli kolektivního e, vyjednávání pro rozdělování a kvalitu minimální mzdy, tak to je fakt, který nám dělá velkou starost. Fakt, že tak málo lidí spadá pod kolektivní smlouvy, může souviset s tím, e, že stále nedochází v Řecku k dostatečnému ekonomickému růstu. Ten dozorový mechanismus o aplikaci mezinárodních standardů naší organizace v posledních eh, letech učinil jistá pozorování v Řecku. Za prvé, rostou dohody, které se eh, uzavírají na úrovni firem a týkají se hlavně zkracování mest, se často uzavírají bez účasti odborů. Za druhé dochází tady ke strukturálním výzvám a Zadále dochází k tomu, že se seškrtávají sociální benefity a vede to k tomu, že lidé se dostanou pod práh chudoby. Krom rad ad hoc a sledování úrovňu práce ILO pomáhá řecké vládě a sociálním partnerům celou řadou technických podpůrných programů, které financuje Evropská komise. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval Evropské komisi za skvělou spolupráci v následujících oblastech. Již zmíněné téma nenahlášené práce. Jeden z projektů míří na přechod z neformální do formální ekonomiky a redukci množství nenahlášené práce. To je zcela zásadní změna, když vezmeme na vědomí, že neformální ekonomika činí až čtvrtinu HDP řecké řeckého státu. Byla, byla vypracována cestovní mapa, eh, která již byla potvrzena eh, jak vládou, tak všemi sociálními partnery v Řecku. A teď tato cestovní mapa pomáhá partnerům v rozvoji pilotních programů, jak eh, potírat nenahlášenou práci v Řecku. Myslíme si, že je to zásadní krok dopředu i pro sociální dialog, protože vláda už ustanovila tripartitní orgán, který by měl implementovat tuto cestovní mapu do roku 2019. ILO byla požádána, aby nadále doprovázela tento proces až do roku 2019 a doufáme, že závěrečné rozhodnutí komise, Evropská komise učiní brzo. Vytváření kapacit. Další projekt ILO míří na posílení správních systémů a zlepšení kapacit. Naši odborníci posuzují stávající systém a doporučují jeho zlepšení. Sta- opatření jsou komplementární. Náš tým v tuto chvíli vypracovává profil eh, požadovaných pracovních míst tak, aby bylo možno reagovat na potřeby trhu práce. A potom schéma veřejných prací. Náš projekt, který v tuto chvíli již funguje, se týká veřejných prací a jmenuje se Kinofilis a měl by vést k reintegrace do nezaměstnaných, hlavně dlouhodobě nezaměstnaných do trhu práce. Nejenom, že Kinofilis pomáhá lidem vrátit se do práce, ale ten projekt má také jasný cíl, zlepšit pochopení role programu veřejné práce a v aktivní politice trhu práce, aby byly vnímány jako sociálně ochranný instrument a nástroj investic v místních komunitách. Také jde o profitování z veřejné zprávy, a podporu z monitorovacích systémů tak, aby mohly být ty programy implementovány po dlouhou dobu. Závěrem, ILO zůstává eh, organizací, která podporuje Řecko v reformách trhu práce a sociálního systému poskytujeme technickou podporu, poskytujeme ad hoc eh, poradenství a experti, experti ILO také informují a sledují aplikaci mezinárodních pracovních standardů. Jde tady také o humánní lidskou dimenzi všech reform, tak, aby se to konalo formou inkluzivního tripartitního sociálního dialogu. Jsem rád, že mohu říct, že máme skvělou spolupráci s řeckým ministerstvem práce a sociálních věcí a s řeckými partnery na všech úrovních vůbec. A stejně tak máme skvělou spolupráci s kolegy z Evropské komise v Bruselu i Aténách. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní udělíme slovo panu Stangosovi eh, z Rady Evropy a členovi eh, výboru pro sociální práva. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, paní předsedkyně, vážení europoslanci, slyšení Evropského výboru sociálních práv a to, že jste nás sem přizvali, ukazuje, že eh, si vážíte našeho místa mezi evropskými eh, institucemi. Dochází ke zhoršení pracovních podmínek, zejména v Řecku. Je výsledkem um, nebo katalyzátorem krize, eh, která vznikla v roce 2010. Eh, došlo k obrovským půjčkám v roce 2010, 2012 a 2015 pro Řecká. Snaha byla eh, ozdravit banky a zajistit stabilitu v eurozóny a zároveň vše bylo podmíněno provedením um, různých akčních programů, mělo docházet ke strukturálním uh, reformám uh, v Řecku. Uh, reformy byly domluvány a tedy stanoveny různými řeckými vládami, tak jak se střídali. A, a dohody, které byly s řeckou vládou nakonec uzavřeny, zahrnovaly právě i povinnost Řecka upravit eh, pracovní podmínky a právo, protože to bylo považováno za příliš striktní, eh, i když evropské instituce a Mezinárodní měnový eh, fond tvrdili, totiž tvrdili, že pouze když se bude větší eh, pružnost, tak to umožní eh, Řecku, aby bylo konkurenceschopnější a nastolit eh, růst. Já bych v té krátké době, kterou mám k dispozici, omezil pouze na to, že v květnu 2012 náš Evropský eh, výbor pro sociální právo eh, řešil nebo vydal dvě rozhodnutí eh, na, k námitkám, které se zabývaly právě řeckými reformami práce. A tady vlastně tyto reformy byly podmínkou, aby Řecko poprvé v květnu 2010 získalo půjčky, které poskytovali evropští partneři z Evropské unie, aby bylo možné ozdravit ekonomickou situaci této země. A Výbor pro sociální práva stanovil nebo zjistil, že došlo k několikonásobnému porušení Evropské sociální charty. Ovšem, eh, řecká vláda zatím nepřijala žádné rozhodnutí, které by mělo přiblížit jeho situaci eh, a jeho legislativu rozhodnutím Evropského výboru pro sociální práva. Druhá eh, dohoda o půjčce, která byla uzavřena v roce 2012 mezi Řeckem a poskytovateli půjček, Eh, opět eh, požadovala eh, další reformy pro ekonomickou obnovu a 24. září 2014 byla předložena další námitka v souvislosti s těmito reformami a to s odůvodněním, že je porušena Evropská sociální charta novými normami, které pouze prohlubují charakteristické prvky pracovního práva, eh, které v roce 2012 byly posouzeny jakožto porušení eh, Evropské sociální charty. Jsou to, eh, že se tam vlastně narušuje ochranný pracovní rámec, že se vlastně velmi Ehm, zavádí velká pružnost a nejistá práce. Omezila se eh, doba pro, eh, tedy pro výpovědní lhůtu, liberalizovaly se pracovní podmínky a prodloužila se také eh, zkoušku, prodloužila se také období zaměstnání na zkoušku a došlo k dalšímu oslabování pracovního práva. Tady je potom také námitka 111, o které se vlastně rozhodlo 23. března 2017 že je vlastně odůvodněná tato námitka a v dubnu 2017 podle článku 8 odstavec 1 doplňkového protokolu charty se vlastně řeší systém kolektivních námitek a Mezitím došlo k třetí půjčce eh, v červenci 2015 mezi Řeckem a věřiteli a opět jako podmínka hm, byla stanovena reforma pracovního práva. Řecká vláda se nakonec dohodla, eh, že skupina expertů pomůže eh, při stanovení rozsahu této nové reformy na jaře 2016 řecká vláda po generálním tajemníku Rady Evropy ehm, vyžádala posoudit soulad s Evropskou sociální chartou těchto nových reform v Řecku. Rada Evropy dospěla k závěru, že některá doporučení expertní skupiny, zejména pokud jde o minimální eh, mzdy, jsou v rozporu s požadavky eh, Evropské sociální charty. Eh, vážená paní předsedkyně, evropští poslanci, náš výbor jedná v politickém a institucionálním prostředí, eh, které omezuje naši působnost. Naší ambicí je, abychom díky těmto rozhodnutím se stali evropským strážcem evropského sociálního práva. Ovšem, podle Evropské sociální charty náš výbor pro sociální práva není soudem, takže jeho rozhodnutí nemají stejnou sílu jako rozsudek a e, zároveň texty stanoví, že tento výbor není závěrečným e, místem pro rozhodnutí. Ty závěrečné rozhodnutí musí vydávat e, sbor ministrů a výbor může eh, pouze předložit své posouzení eh, souladu národní legislativy s Evropskou sociální chartou a může vycházet ze, samozřejmě ze smlouvy eh, nebo z, textu charty, i když samozřejmě chce dynamicky posuzovat Evropskou sociální chartu a příslušná pravidla. A touto cestou se podařilo pouze chránit určitý minimální základ ochrany sociálních práv, na základě, za který vlastně by jednotlivé členské státy neměly zacházet. Takže tady vlastně záleží na politické vůle eh, zúčastněných eh, států že se eh, řídí článkem 8 odstavec 2 příslušného protokolu o kolektivních námitkách a jde o to, že smluvní strany, kde se vlastně rozhodne o eh, odůvodněnosti námitky, je možné zveřejnit toto rozhodnutí pouze po čtyřech měsících. A toto ustanovení má umožnit eh, sporným stranám, aby se dohodli na základě posouzení eh, výboru, ale není to nějaké, eh, nebo je to usnesení, které vlastně pouze ovlivňuje mm, nebo má ovlivnit vůli jednotlivých zúčastněných stran. A pokud jde o tu poslední námitku proti Řecku, také běží tento zákaz zveřejnění během čtyřech měsíců a to bude konat do 11. srpna 2017. Ovšem eh, není důvod pochybovat o tom, eh, že eh, ta charta bude jistě efektivně zohledněna v tomto rozhodnutí a jak výsledek dopadne. Paní předsedkyně, paní poslanci, Máme tady také rozhodnutí, eh, které odsuzuje Řecko za reformy, protože všechna tato rozhodnutí eh, vlastně ale zároveň vycházejí eh, z vlivu Evropské unie. Byla to podmínka pro půjčku a to, jak se spochybňuje přístup Evropské unie k sociálním právům. Toto rozhodnutí přijal eh, Výbor pro sociální práva v roce 2010 v rozhodnutí eh, proti eh, Francii. A tady vlastně jde o postup tvorby odvozeného práva a o evropské soudní nebo právní texty a o jejich souhlas Evropskou sociální chartou. Dokud sociální právo nebude v Evropské unii ekvivalentním způsobem chráněno, eh, tak jak to odpovídá Evropské sociální chartě, eh, kterou ovšem Evropská unie není členem, bude Evropský výbor pro sociální práva zkoumat soulad národní legislativy e, s Evropskou sociální chartou bez ohledu na to, e, jak to bude zohledňováno Evropskou unii, protože Evropská unie není vázána Evropskou sociální chartou. A takto by mohla být vlastně vyvolána symbolická válka a mohlo by eh, jaksi dojít téměř ke křížové eh, výpravě. A tato křížová výprava by byla vedena Evropským výborem pro sociální práva. Rád vám poskytnu podrobnosti eh, další podrobnosti, pokud jde o toto bytí na poplach ze strany našeho výboru pokud eh, budete o toto upřesnění eh, žádat. Děkuji. Thank you for... Děkuji. Ještě stále čekáme na pana, pana Dofulose. Takže mezi tím eh, dám prostor poslancům k diskuzi. Pokud někdo máte nějaké dotazy, připomínky, Agnes Jongerius jako první, pak paní Lope Fontaně nikoliv. Pan Schuster. Okay, uh, then we'll start. Dobře, takže začneme. Paní Jongerius, máte slovo. Děkuji. Děkuji odborníkům za to, že dnes dorazili. Já doufám, že později nám předseda řeckých odborových eh, organizací bude moci dát také svůj názor na, na situaci, že snad tedy dorazí. Nicméně zatím řečníkům děkuji. Jako poslankyně za SAD mohu říci, že jsme doufali, že dojde k dohodě už na předchozím zasedání euroskupiny. A musím říci, že jsem opravdu znepokojena prohlášením komise v tom smyslu, že spoždění respektive zpomalení ekonomického růstu je eh, z valné části způsobeno tím, že se nepodařilo na euroskupině dosáhnout dohody. Ale teď se soustředujeme konkrétně na to, co se děje na trhu práce, takže tady bych chtěla říci, že pro mě a mou politickou rodinu bylo velice důležité, že byla zpracována zpráva odborníků, která nám mapuje současnou situaci na trhu práce. A jedna z otázek, vzhledem k tomu, co říkal ehm, vystupující z MOP o kolektivním vyjednávání, tak eh, v této souvislosti se chci zeptat zástupce komise, proč, eh, pro tuto chvíli eh, je taková dohoda, že se dále bude odkládat obnovení kolektivního vyjednávání a ptám se, zda bývalo nebylo možné snažit se o, o schodu a například eh, takové řešení, že by se kolektivní vyjednávání obnovilo, buď to postupně, s nějakým nejzaším termínem, třeba čtyři roky. Proč toto nebylo možné? A eh, samozřejmě, to je další věc, můžeme říci, že nepanovala eh, mezi odborníky mm, jednota, pokud eh, jde o tuto problematiku kolektivního vyjednávání, ale já bych zase řekla, že někteří odborníci jsou rovnější než jiní, takže bych vzala v potaz také to, mm, jací odborníci prosazují znovu zavedení kolektivního vyjednávání. Možná jsem to teď neřekla úplně zdvořile, já se omlouvám, ale chtěla jsem spíš říct, že někteří odborníci jsou informovanější než jiní. Takže je možné, že bychom do června změnili tu dohodu? Je možné tu dohodu změnit, abychom měli k dispozici další rok eh, na obnovu, takže to je první můj dotaz. A další otázka. To je dotaz na vás všechny. Jakým způsobem byste hmm, osobně posuzovali následné kroky, které eh, vyplývají z té odborné zprávy, kde jsme v tom celém procesu, už jsme v podstatě na konci té implementace těch opatření, nebo jsme v polovině, ve čtvrtině. A pokud eh, ještě nejsme u konce a stoprocentně hotovi, co si myslíte, že by mohl udělat Evropský parlament, aby pomohl obnovení běžných sociálních standardů v Řecku, protože jedna věc, Vy jste to zmiňoval eh, za uh, eh, MOP, že vlastně nemůžete nutit uh, zemi obnovení sociálních uh, či jiných základních práv, ale alespoň trojka mohla udělat eh, podle mě více, aby zabránila ničení základních sociálních práv, takže my bychom se o to měli teď pokusit a tato záležitost by měla zůstat prioritou. Děkuji, paní Trebesius. Děkuji. Chtěla bych nejdřív poděkovat za ty podrobné zprávy. Bylo to opravdu velice zajímavé slyšet názory skutečných odborníků, kteří k tomu všemu mají daleko blíž, než jsme my. To, co jste tu prezentovali, zní vlastně takže to vzbuzuje náš soucit s řeckými zaměstnanci. Mám dojem, i když třeba velká řada odborníků dala rady, kterými se také řídili, tak přesto tou tady e, symptomy. Nechci být nediplomatická, ale zeptala bych se, zda by třeba nebylo v zájmu řeckých pracujících e, dopřát řekům oříznutí dluhu, propustit je z eura, protože zdá se, že jejich konkurenceschopnost je tím značně omezována. A pak by třeba přišlo cosi jako Marshallův plán. Vím, že to politicky nebylo žádoucí, ale je otázka, zda by takováhle opatření nebyla efektivnější při pomoci lidem v Řecku. Děkuji. Thank you, Madam Agia. Děkuji, panam Agia, paní Agia. Grazie Presidente, grazie a, agli esperti che ci hanno. Děkuji. Já chci poděkovat odborníkům, kteří nám tady nastínili eh, realitu. S níž jenom někteří jsme dostatečně obeznámeni. Každopádně se zdá, že máme před sebou smrtelně nemocného pacienta. A když se podíváme na tu předchozí léčbu, na ty ozdravné, rádově ozdravné programy, tak vedly k obrovské chudobě, zničení země, k, k tomu, že miliony řeckých občanů nemají přístup ke zdravotní péči, jejich základní práva jsou podkopávána a ještě stále teď eh, analyzujeme, eh, co vše se stalo, jaké všechny dopady eh, ty programy měly. Druhý balíček eh, teď hovoří o dalších eh, škrtech. Znovu se tedy předkládá léčba, která už se jednou neosvědčila na pacientovi. Z pacienta nemocného máme pacienta nemo- smrtelně nemocného. A je potřeba se ptát, jakou eh, sociální cenu za toto všem platíme, jakou eh, cenu platíme v oblasti základních práv, eh, v oblasti práv na, na život, na, na přežití. Ozdravný program se předkládá jako možnost nového začátku, ale veškeré peníze jdou pouze na úroky věřitelům. Možná kdyby abyste našli peníze na investice, na pracovní místa, na zajištění základních služeb pro občany, tak by to tak mohlo být, ale my velice dobře víme, že všechno, co Řecko dostane, po tom, co prošlo těmi úspornými opatřeními a reformami, nepomů- nebude použito eh, na sociální pomoc, ale na splacení dluhu. To velice dobře víme. Takto je to nadefinováno evropskou politikou, která poškozuje zájmy občanů. Nemá smysl, abychom se neustále ptali, zda to, co děláme, je správné nebo ne. Stačí se podívat na fakta, na skutečnou, eh, na sociální skutečnost eh, v Řecku. Podívejte se na eh, děti, které hm, jsou podvyživené, na to nepotřebujeme žádné studie a analýzy. Stačí eh, zlepšit podporu rodin a mladých dětí, ale my jsme je ponechali svému osudu, eh, ztratili jsme takto celou eh, generaci. Já nejsem připravena něco takového nadále tolerovat. Já doufám, že nakonec tady konečně někdo vystoupí po všech těch slyšeních a řekne, že to, co jsme doposavat udělali, Eh, byla zcela nesprávná věc, ale pokaždé tady slyšíme opakování téhož. Eh, nikdo nemá tu intelektuální odvahu na to, eh, aby řekl, že předchozí řešení vedlo ke zrujnování země, že bylo chybné a že jsou to chyby, které byly morálně neetické s obrovskými sociálními náklady, které nesou občané. Přesně to bych ráda slyšela. Chtěla bych slyšet skutečné návrhy, které řeckým občanům pomohou, které jim pomohou účinně v jejich nesmírně obtížné situaci. Můžeme do nekonečna zakládat monitorovací skupiny, vyrážet do Aten a setkávat se, ale dokud nezměníme stávající přístup, tak budou pokračovat oběti, oběti na budoucích generacích kvůli stávajícím eh, úsporným opatřením. Víme, jaká realita nyní předskuje. Děkuji. Eh, Děkuji. Teď dorazil pan Panagopoulos. Buďte vítán. Navrhla bych následující. Máme ještě dva poslance, kteří by rádi vystoupili a pokud je to pro vás v pořádku, tak si prosím posaďte, zvykněte si na svou novou situaci a pak vám dám slovo a samozřejmě bude pak příležitost, aby poslanci reagovali na váš příspěvek. Takže teď dám slovo panu Sadianu Polusovi. Ε, προέρχομαι από την Ελλάδα και εκπροσωπώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Děkuji. Pocházím z Řecka a dříve jsem pracoval v hospodářském výboru v dialogu s panem Drágim, tedy s guvernérem Evropské centrální banky a opět se ukázalo, že předpoklady pro změnu pro eh, skutečné eh, nastartování řecké řecké ekonomiky vyžaduje další eh, hlubší reformy. Evropská komise jednak požaduje další zjednodušení podmínek pro pracující, ale zároveň se tady potom vyslovují zbožná přání a různé naděje. Působí to absurdně, ale možná, že to tak není. Rád bych vám to vysvětlil. To, co se děje v Řecku, to vyplynulo z té dlouhé krize, která byla ještě prohloubená pomocí memorand. Tento vývod, vývoj ale probíhá i v jiných zemích. Například eh, ty hlasy proti El Khomri zákon ve Francii a podobné věci probíhají právě i v Řecku a v jiných členských státech. A já bych chtěl připomenout, eh, že nadvláda velkých zemí, eh, třeba Německa, které udává to jen v Evropě, vychází z toho, eh, že po více než desetiletí byly zmrazeny platy pracovníků v Německu. A to je stejná politika, která se teď eh, mm, šíří všude. Říká se, že to je předpoklad pro změnu, že potřebujeme větší konkurenceschopnost. A to má být dosaženo touto reformou. Nyní bych rád položil otázku. Eh, zmírnění dluhu a kvantitativní uvolnění eh, peněžní politiky, nemohlo by to vést k tomu, že by se sníž, eh, že zmírnila opatření proti pracujícím v roce 2012 v memorandu bylo dohodnuto zmírnění dluhu a to by eh, to předpokládalo ovšem zpřísnění podmínek pro pracující, ale teď se o tom mluví znova a přitom by ta pravidla měla být opět změněna a situace pracujících eh, zmírněna. Eh, kdy k tomu dojde? Kdo to bude hodnotit a komu prospívá, když se zhoršují eh, pracovní podmínky a komu prospívá eh, snižování dluhu. Pouze podnikům. Eh, především jsme hlasovali v Řecku o memorandum, o čtvrtém memorandu, a tam se mimo jiné uvádí, že úplná liberalizace kolektivního propouštění by měla být zavedena. Dříve jsme tedy měli nějaký návrh ministerstva práce, ale to bylo smeteno ze stolu a pak tedy a ta vláda také, a pak máme vládu Syrizy a tak dále. Tam předložili nový návrh o kolektivním vyjednávání, eh, že po roce 2018 mohou být kolektivní vyjednávání eh, přerušena, Různé eh, kolektivní smlouvy se budou rušit jsou tam nějaká pravidla ohledně svátků. A tato politika se týká celých eh, odvětví a neděje se to pouze v Řecku. Především bylo řečeno, že 65 všech pracujících jsou v podstatě eh, pracovníci na částečný úvazek a bude to ještě eh, častější případ byly také zkráceny dluhy, pardon, Um, důchody uh, se zkracují nebo nerostou a takže vlastně na tom jsou nejhůřti nejchudší a také nestanitelné minimum bylo sníženo a zároveň se snižují daně pro obrovské podniky, pro velké podniky. Všechno bylo doporučeno, v souvislosti s pracovními podmínkami uplatnit následující opatření. Minimální mzdy by měly být stanoveny státem a ne sociálními partnery a zmrazování a nebo přípustné zvýšení e, platů, to má záviset na zisku podniků. Takže kolektivní dohody tady budou záviset na naději nebo na zisku daného podniku. Takže zdá se, že ta politika vyplývající z memoranty jakousi trvalou strategií, a to nejen pro Řecko, ale pro celou eurozónu, pro celou Evropu. Takže možná by bylo dobré tady vypracovat nějaká nová řešení v Evropském parlamentu, ovšem rada ta na to nechce přistoupit. Vše drží pevně v rukou a jak se zdá, tak práva pracujících chtějí i nadále oklešťovat. To by potom znamenalo, že mnozí už ani nebudou mít nárok na důchod a asi budou pracovat až do sebezničení. To se týká samozřejmě pracovníků a já jsem zde hovořil právě za ně. Děkuji. Já si myslím, že čísla, eh, které se týkají Řecka, nejsou příliš povzbudivá, růst není takový, jak se očekávalo. Nezaměstnanost je i nadále neúnosná a hrubý národní produkt od roku 2007 představuje eh, nebo zažívá pokles se o 25 A to vše jsou známky toho, že sanační eh, strategie, strategie mm, obnových opatření není zase až tak úspěšná. Mě by zajímalo, co si myslíte, jaký podíl mají reformy pracovních podmínek právě na řešení této krize? Jsou nějaké studie, které by dokládaly pozitivní přínos a pokud ne, proč ne? A proč si myslíte, že vlastně tento lék, který zatím nezafungoval, alespoň pokud je to tak globální čísla, eh, něco přinese, když bude podáván i nadále? Pokud jde o e, řešení e, té politiky na trhu, na pracovním trhu, to je samozřejmě obtížné, protože růst jenom obtížně dosáhnete e, právě pravidly na pracovním trhu nebo reformami, ale tato čísla dokládají, že opatření Eh, jsou tady nějaké doklady, protože že to zvýšilo zaměstnanost nebo naopak došlo k poklesu zaměstnanosti a pokud tady nic takového není, co by dokládalo, že to vede k něčemu pozitivním, tak si samozřejmě musíme velmi naléhavě položit otázku, jak lze ospravedlnit eh, tato opatření, která zároveň vedou eh, k velmi sociál, velké sociální nejistotě a problémům. Děkuji, my jsme velmi rádi, že jste přijel mezi nás, že jste dorazil na toto zasedání Evropského parlamentu a nyní již netrpělivě čekáme na váš projev. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci, vážený pane Kolere, pane Stangosi, pane Kostelo, Děkuji vám za možnost, kterou jste mi poskytli, za možnost, abych se tady vyjádřil ve výboru pro zaměstnanost a sociální otázky v Evropském parlamentu. Já bych tady chtěl prezentovat názory odborů ve vztahu k reformám trhu práce, ale vezměte prosím na vědomí, že alespoň posledních sedm let od té doby, co máme ono memorandum, máme celou řadu předpisů, které se týkají naší dluhové politiky a tím pádem po tuto dobu nemůžeme rozhodovat autonomně. A chtěl bych ještě omluvit nebo vysvětlit své spoždění. to souvisí s nehodou, kterou jsem měl na cestě na letiště a tím se můj odlet celý zdržel a chtěl bych vysvětlit ještě několik specifických bodů ve vztahu k těm zmiňovaným reformám. Chci se věnovat hlavně tomu, co zmiňovali pan Stangos a pan Koller, zástupci Mezinárodní organizace práce a výboru pro sociální práva v Radě Evropy. My jsme se obrátili na tento výbor ve Štrasburku, který nás podpořil. Na počátku krize Mezinárodní organizace práce poslala k nám vysoce postavenou delegaci a měla pár důležitých komentářů k situaci v Řecku. Stejně tak výbor pro sociální práva, na který jsme se obrátili, aby učinili jste rozhodnutí ve vztahu k Řecku. A to teď chvilku bude trvat, než ministerský výbor Rady Evropy k tomu zaujme stanovisko. Možná to bude trvat až do srpna tohoto roku. Ale došlo k omezení svobody odborů a to k mnohým omezením. Mezinárodní organizace práce na to poukázala. Bylo řečeno, že stát intervenuje do tarifních jednání, zasahuje do tarifních smluv, Dochází k silnému snižování mest, máme velkou nezaměstnanost mezi mladými a částečně mají mladí lidé omezené pracovní smlouvy, ale většinou je to mimo jakékoliv tarifní podmínky to znamená, že se obcházejí obecné pracovní podmínky, jsou vypláceny mzdy, které jsou pod existenčním minimem, vyžaduje se extrémní flexibilita od těchto lidí, existují mnohé výjimky ze sociálních dávek a pojištění. Reformní návrhy stále opakovaly, že pracovní právo se musí reformovat. Mnohé výjimky byly provedeny v rámci memoranda, ale chci poukázat na to, že mnoha provinění, která zmiňují ta kontrolní grémia, a která byla konstatována jako jasné porušení, nebyly doposud odstraněny. To chci zdůraznit vyjádřila se tu jedna poslankyně, s níž mohu souhlasit, že v podstatě nedochází k žádným mechanismům zpětné reakce. Evropská komise řekla, že je třeba činit příslušná protiopatření, aby se omezily dopady memorand na společnost a na trh práce. To je tedy obecně vnímané stanovisko. Jak to tedy vypadá s dodržováním příslušných ustanovení a mezinárodního práva v členských státech, které jsou předmětem nebo subjektem podpory a pomoci? Jsou bilaterální i trilaterální dohody mezi sociálními partnery a sociálními partnery a vládou? Vy jste, pane Kolede, řekl, že je to pod patronací ILO. Generální, s generálním ředitelem v roce 2014 bylo přijato ujednání v Ženevě, ale to minulá jednání vůbec už nerespektují. A e, nepředpokládalo se ani příslušné financování, i když řecká vláda se snažila snažila poukázat na obecné tarifně právní podmínky mezinárodního práva, na existenci životního minima nebo minimálního příjmu. A pak tedy jsou tady otázky, které se týkají vztahu zaměstnanců a zaměstnavatelů. Orgány jsou tady velice umanuté a stále spochybňují samotnou základnu kolektivního vyjednávání. Chtěl bych to srovnat třeba s tím, co u nás řekl pan Riders ILO. Jedná se o postup, který je velice vágní, a je velice nebezpečný, když se to vezme jako referenční bod pro změnu pracovně právních podmínek na národní a mezinárodní úrovni. V roce 2012 náš odborový svaz v Evropském parlamentu k tomu zaujal stanovisko a řekli jsme, že je třeba učinit v Řecku opatření, která z Řecka činí pokusného králíka a pak třeba může dojít k pokusu, že to, co se vyzkouší a zdánlivě osvědčí, se bude aplikovat i na jiné země. ILO, Mezinárodní organizace práce, často srovnává řecké pracovní podmínky se zeměmi na jich od Sahary. A tím pádem se samozřejmě spochybňuje, eh, spochybňuje celé evropské aky. To je opravdu naprosto absurdní situace. Stát musí prodávat eh, státní a veřejný majetek, aby mohl zajistit minimální sociální zabezpečení, třeba fondy, do nichž se platilo posledních 50 let, jsou rušeny a na druhou stranu sociální partneři vůbec nemají žádnou vyjednávací svobodu. Chtěl bych ještě zmínit to, co se odehrává u tarifních vyjednávání. Někdo tomu říká reforma, ale my říkáme, že tím se tarifní smlouvy, které poskytují aspoň minimální ochranu, vlastně odbourávají a stále se hovoří o individuálních smlouvách. Tedy v podstatě se to týká všech firm. Každá, v každé firmě zvlášť se vyjednává o pracovních smlouvách. A pak máme takzvané personální svazy, které mohou vystupovat a které vlastně nemají žádnou, žádný právní fundament a často jsou naprosto vystaveni manipulace ze strany zaměstnavatele. Chtěl bych poukázat na to, že prakticky 70 nově vznikajících pracovních míst jsou jenom částečné úvazky a pracovní podmínky jednostranně stanoví zaměstnavatel a tím pádem e, ztrácíme nástroje, jako je třeba stávka. To, co nám teď e, vláda předkládá s ohledem na další evaluaci podle memoranda, znamená, že stávky mohou být vyhlašovány jenom za velice omezených podmínek a také nám bylo řečeno, že nové memorandum teď zavede smírčí systém. Poté, co můj odborový svaz to napadl, žaloval to u soudu, tak to ustanovení bylo částečně zrušeno. A s novým memorandem eh, se stávají eh, legálními přípustnými hromadná propuštění stejně je přípustné vyloučení z práce, takže já bych tady mohl pokračovat v tomhletom výčtu ještě velice dlouho. Ale chci poukázat ještě na jednu věc. To nové memorandum, které zatím vláda ani nevysvětlila v řeckém parlamentu, ale už to analyzoval Handelsblatt, a nikdo ten článek v Handelsblatu nevyvrátil, tak podle toho má řecká vláda ještě další závazky v oblasti pracovního práva. Třeba kodifikace pracovního práva a další ujednání. Jsou-li takováto ujednávání jednou přijata, tak eh, v podstatě víme, jaký to bude mít dopad dochází k omezování odborářských svobod. Už jsem tady hovořil o omezení svobody stávkovat a jsou sestavovány seznamy takzvaných reprezentativních odborových svazů a to se děje v závislosti na souhlasu zaměstnavatele. No to si myslím, že je hrozně nebezpečné pokud vláda sestavuje seznam reprezentativních odborových svazů. Jak už bylo řečeno, reprezentativnost vrcholových svazů, jako třeba mého odborového svazu, se teď začíná spochybňovat. A činí se pokusy vysílat tam zástupce politických stran a vysílat je i do evropských svazů a tím se samozřejmě podkopává role odborů Řecko. Možná jste slyšeli premiéra, když se vyjadřoval s, ve vztahu k 60. výročí podpisu římských smluv, tak řekl, zaznělo to i v jeho projevu k prvnímu máji, že to jsou reformy, ale my si myslíme, že tady dochází k porušování práv podle Mezinárodní organizace práce a mezinárodního práva. Když se podepisují takováto memoranda, tak pak už eh, my ztrácíme roli. V podstatě jsme prohlašováni jako odbory za nepřítele. My si myslíme, že ostatně vyníkem je ten, kdo takováto memoranda podepisuje, memoranda, která spochybňují práva zaměstnanců. A chtěl bych upozornit na to, že sociální dialog v Řecku prakticky zanikl. Snažíme se s podporou ILO sociální dialog opět vybudovat, alespoň v jednotlivých oborech se nám to začíná pomalu dařit v, sou, v souladu a po dohodě se eh, zaměstnavateli vzdor snahám vlády nám ILO opravdu poskytla velice důležitou podporu. A pane Kolere, rád bych řekl, že možná tato podpora by měla pokračovat, tedy třeba potírání nenahlášené práce, to je věc, která by se měla opravdu potírat. A vážení poslanci, chtěl bych upozornit na to, že si myslím, že v Řecku je ve hře budoucnost Evropy. Skutečně jsme na rozcestí. Souvisí to s tím, jak se šíří levicový i pravicový populismus, tak eh, že s tím zároveň roste homofobie, xenofobie a taková populistická strana je pak najednou partnerem vládní koalice, je to strana nenávistná vůči cizincům, no tak se ptám, jak to je slučitelné s rádoby Evropskou pokrokovou stranou. Proč se opírají o takového partnera? Chtěl bych poukázat na to, že tento vývoj v Řecku neznamená krizi konkurenceschopnosti. To není, nejde jenom o snižování nákladů práce, jak se z této situace dostat ven. A chci upozornit na to, že Mezinárodní měnový fond a další partneři nám vnutili recepty, které nám nepomáhají, které nás okrádají o důležité prostředky. Nejde přece o to, aby se jenom krátily sociální dávky a mzdy. A zpráva o ekonomické situaci z roku 2016 a za první kvartál 2017 na no tabela velkým zklamáním. Nezaměstnanost je hlavní problém v Řecku. Ta dosáhla opravdu ohromné výše a pokud teď něco neuděláme a pokud teď tu dluhovou eh, krizi nepřekonáme růstem a poklesem nezaměstnanosti, tak jsou to všecko jenom prázdné plky musíme mít eh, na zřeteli všecko to, co Řecko za těch posledních sedm let pod různými vládami zažilo. Děkuji. Mr. Děkuji. Mám tady dva řečníky, paní Ongerius, pan Papademulis, eh, ale ještě bych poprosila komisi, alespoň komisi, aby reagovala na to, co právě řekl pan Panagopoulos. Tak snad to budou dobré zprávy. Děkuji. První reakce za mě je se taková, že komise jakožto instituce podporuje proces sociálního dialogu a chce zajistit, aby kvalita sociálního dialogu a partnerství v Řecku eh, se dále zlepšovala. Proto je potřeba mít na paměti, jaká je teď situace s kolektivním vyjednáváním. Jde o pozastavení dvou zásad. Jde o tu zásadu eh, rozšíření, zásadu uplatňování zvýhodněných podmínek eh, během velice krátké doby do srpna roku 2018, což je situace, která panovala vlastně i za předchozího programu jakmile se dostaneme do srpna 2018 a že program bude úspěšně ukončen, tak samozřejmě pozastavení těchto zásad bude odstraněno a a pak už se bude záležitostí řecké vlády a sociálních partnerů, aby se rozhodli, bude to na nich, aby se rozhodli, zda se vrátí k předchozímu režimu kolektivního vyjednávání, tak jak dříve fungoval. A to je možná reakce také na tu první otázku, co bychom tedy mohli udělat již nyní. Velice důležité je využít těch zbývajících 14 měsíců programu k tomu, a aby se zlepšila kvalita sociálního partnerství, je potřeba na tom dále zapracovat. Na některých technických věcech je třeba zapracovat, například měření Eh, reprezentativnosti kolektivních dohod. Je tady prostor pro další práci, mm, eh, pokud jde o posouzení efektivity eh, arbitrážního režimu. Pak legislativa o minimálním mzdě schválena v roce 2013, která by mohla vstoupit v platnost. To už je tedy teď jaksi zákonem stanovený způsob stanovování minimální mzdy za um, konzultace sociálních a dalších partnerů, ale na základě stanoveného zákona. Takže teď je eh, třeba, aby všichni úřady i sociální partnery využili konstruktivně těch zbývajících 14 měsíců. Sociální partnerství eh, doufejme bude dostatečně silné, aby přineslo Řecku dobré výsledky. A ještě bych připomněl, že bychom eh, si měli uvědomit, jaká byla výchozí situace. Samozřejmě, že dříve mm, před krizí bylo kolektivní vyjednávání eh, mnohem širší, ale přinášelo Řecku dobré výsledky. Vždy tam eh, i před krizí byla vysoká strukturální nezaměstnanost před rokem 2007 či 2008, přestože tam byl silný růst. Byly tam eh, určité skupiny, mezi nimiž byla nezaměstnanost vyšší a jinde zase nižší. Řecko nebylo konkurenceschopné a ještě dále ztratilo konkurenceschopnost v eurozóně, má velký deficit běžného účtu tak, a tehdy mělo velký deficit eh, běžného účtu, takže ani tehdy už nebyl kolektivní eh, sociální dialog, ani kolektivní vyjednávání nebyly ideální, takže teď je potřeba času využít eh, co nejkonstruktivněji, aby se podařilo sociální partnerství posílit.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 Děkuji. Já nejsem poslancem tohoto výboru, ale jsem poslancem za Řecko. Místo předsedou Evropského parlamentu jsem Papadimulis, pro ty, kteří eh, mě neznáte, a požádal jsem si o, o slovo z následujícího důvodu. Měl bych říci, že eh, po zhroucení Řecka došlo ke snížení zaměstnanosti a Nezaměstnanost se strojnásobila, protože jsme prošli eh, recesí eh, vyšší než 25 eh, a největší nerovností ze všeho je právě nezaměstnanost. První prioritou pro naše zemi, a myslím, že pro výbor pro zaměstnanost jsou to, je to také prioritou, jsou politiky pro tvorbu pracovních míst. Během posledních let Slabý řecký sociální stát eh, byl naprosto zničen. Již dříve byl dosti oslabený. Už dříve jsme měli celou řadu problémů. Souhlasím s tím, co říkal pan Kostelo, že ani před krizí nebyla situace ideální. Panoval klientelismus, nepotismus, byrokracie, eh, i v odborových organizacích nerovné podmínky na pracovním trhu, odborové organizace spíše zastupovaly politické strany. Takže pokud bychom teď chtěli Řecku a řeckým občanům pomoci, a my o tom často diskutujeme v tomto eh, výboru, tak eh, bychom se měli pokusit zajistit, aby se eh, Řecko vrátilo k evropskému normálu protože s memorandy je Řecko mimo takový ten běžný standard. Standard máme tady skupinu na vysoké úrovni, eh, plnou odborníků, kteří připravují návrhy reform pro pracovní trh. Tato skupina dostala mandát eh, od řecké vlády připravila návrhy, ale těmi návrhy se nikdo seriózně nezabír, ne, nezabývá. A to proto, že si přáli pozitivní reformy a v rámci toho také návrat ke kolektivnímu vyjednávání. Předložili 12 návrhů, 9 jich bylo jednomyslně schváleno a my přesto eh, bojujeme za to, aby byly tyto eh, návrhy zohledněny. Takže jako řecký poslanec eh, bych žádal o, o, o prosazení toho, co skupina na vysoké úrovni navrhla. My jsme si stanovili skupinu pro monitorování řeckého programu a tak očekávám i vaši pomoc, pomoc vašeho výboru při prosazování jejich návrhů, pokud jde o práce pracovníků a pracovní podmínky obecně. Snažíme se a přejeme si, aby se nezaměstnanost snížila prostřednictvím udržitelného růstu, ale tím to znamená, že se nejprve musí vyřešit otázka dluhu a návrat ke eh, kolektivnímu vyjednávání bez nejrůznějších výhrad, které se stanoví především MF. Pokud toho dosáhneme, tak eh, dosáhneme také spravedlivějšího růstu a lepšího přerozdělování oproti minulosti, protože během eh, jednostranných agresivních eh, opatření v Řecku značně zrostla nerovnost. Děkuji. Uh, thank you and thank you. Děkuji, děkuji vám za vaši prezentaci. kde jste to vlastně ještě eh, více doplnili a poskytli celistvější obrázek. Mám jednu otázku. Vy jste hovořil o zprávě eh, pro výbor pro sociální práva, eh, která bude zveřejněna v srpnu. A do srpna bude důvěrná a nebude zveřejněna do té doby. A to nám příliš nepomáhá, protože pokud máme zatlačit správným směrem, za Evropský parlament, tak by nám umožní, tak by nám pomohlo, kdybychom byli seznámeni eh, s výsledkem. Samozřejmě by mě zajímalo, jestli je nějaká cesta, jak to obejít, jestli se s tím seznámit, aniž bychom to samozřejmě dali do médií, protože stejně jako vy, i my oceňujeme Mm, Evropskou eh, sociální chartu, základní lidská práva. My samozřejmě se snažíme i země mimo Evropu v obchodních dohodách nabádat k tomu, aby se dodržovala naše základní sociální práva. A ale měli bychom si být jistí, že i na našem kontinentu budou základní eh, práva mm, podporována a nebudou dávána stranou. A teď jde o to, co můžeme udělat my, abychom připomenuli těm, eh, kteří to potřebují, jak je to důležité. To není pouze Evropská komise, ale myslím, že se to týká i dalších institucí. A my bychom jim měli připomenout, že Eh, na tomto kontinentu jsou pro nás eh, sociální práva důležitá a že máme určitý základní standard. Takže tady bychom si přáli, kdybychom se mohli seznámit s touto eh, záležitostí, která by byla velmi užitečná pro práci Evropského parlamentu. Děkuji. Zatím nám zbývá 6 minut. Eh, s tlumočením. Eh, pokud budou tlumočníci eh, velkorysí, tak možná to bude ještě trochu déle a já doufám, že to tak bude. Paní Egea a pan Stankos. A paní Egea, děkuji. Chtěla bych pouze upřesnit jednu věc, protože tady jde o práva pracujících, která vlastně již neexistují, která byla v podstatě již srovnána se zemí. Mnohé tady má sociální dopady, mnohé bylo na řeckém pracovním trhu nově upraveno, ale my musíme mít na paměti ještě jiné věci. Když budeme chtít práva pracovníků zadupat do země, tak to bude znamenat, že eh, tady zadupeme i průmysl. V posledních šesti letech a ta data budou jistě brzy aktualizována. Muselo zavřít stovky tisíc podniků, k tomu skutečně docházelo, my jsme toho byli svědkem. V tuto chvíli již tyto podniky neexistují, protože eh, eh, průmysl tedy zažil eh, tento propad nebo i cestovní ruch, tam nebylo investováno, stejně jako do jiných branží. A Takže pokud eh, budeme diversifikovat a pokud eh, Eh, chceme neustále oklešťovat práva zaměstnanců a tady se ničí průmysl, tak kde potom mají vůbec pracovat a jak to s nimi má vypadat? Pak je tady, jsou tady ta opatření, která se považují za populistická. A já jsem viděla, jak funguje politika úspor, kde bylo vše okleštěno, nejenom v Řecku, ale i v Itálii. Tady bychom měli zapomenout na tuto klasifikaci, na populisty a na jiné. Kde mají ty pracující vůbec pracovat? Eh, přece eh, tady již eh, ten průmysl je v troskách. My tady samozřejmě se můžeme snažit ty věci podporovat, ale jediným řešením by bylo nastartovat hospodářství. Takže potřebujeme tuto vizi naplnit. Ale jinak je to ve skutečnosti tak, že my vlastně ani nevíme, kam ten koráb máme směřovat. Děkuji, paní, paní předsedkyně. Naše ne, má odpověď na otázky, eh, kterou položila paní eh, poslankyně, která hovořila jako poslední. Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva, to rozhodnutí, které bylo přijato v březnu, to rozhodnutí už je definitivní, eh, už eh, je to zaneseno do dokumentu a je to u konce celý ten proces. A zveřejnění se očekává eh, v srpnu a výbor ministrů Evropského výboru pro sociální práva potom rozhodne o dalších krocích vůči Řecku a tady Teď nejde o zveřejnění, nebo nelze zveřejnit toto rozhodnutí před srpnem. A teď je důležité vyvinout tlak na to, aby poté, po tom zveřejnění, bylo toto rozhodnutí skutečně aplikováno. Já tam nevidím žádnou jinou alternativu. Je tady jediný, jediný způsob a to, aby tedy eh, Řecko dodržovalo normy Evropské sociální charty, eh, aby, a k tomu vede to, aby Evropská unie stála za tímto rozhodnutím. A jak víte, eh, pan Kostelo ve své kanceláři eh, utváří normy. Není to v sociálním dialogu. A takže tady je potřeba, aby Evropská unie přistoupila k Evropské sociální chartě a aby přijala tuto ideologii a tyto postupy v praxi pro ochranu sociálních práv, základních práv, už jste to chtěli v roce 2010, takže prosím zopakujte to, vyvíjejte tlak. Jiná cesta není. Eh, Řecko kdo v Řecku vytvoří pracovní místa, eh, když dochází k tomuto eh, zdanění, jak těmto podmínkách? Tady nejde pouze o pracovní právo. Tady je celá řada různých překážek, o které lidé zakopávají v každodenním životě, děti, pracující, takže pokud, doká- pokud můžete vyvíjet tlak, tak prosím, vyvíjejte tento tlak na Evropskou komisi, tak aby vyšla jedinkrát ze svých kanceláří a aby jednou eh, naslouchala Evropě eh, sociálních práv, aby, aby vlastně střežila tuto Evropu. Děkuji. Děkuji za všechna vystoupení. Naše eh, první setkání na tomto výboře Eh, tedy proběhlo takto, že jsme pozvali ty, kteří se zabývají těmito věcmi v každodenním životě v prosinci 2016. Nyní eh, v květnu 2017 eh, se koná naše druhé zasedání a uvidíme, kdy dojde na to poslední zasedání snad před koncem tohoto roku, protože Evropský parlament a zejména náš výbor má zájem na tom, abychom vyvíjeli tlak na systém tak, aby Eh, z toho vyplynuly nějaké konkrétní závěry, které prospějí Řecku, protože to, co prospěje Řecku, to je dobré i pro jiné členské státy. A čas utíká a já jsem nedala komisi slovo jako poslední, protože my jsme si vyslechli, co nám řekli, ale já vás mohu ujistit všechny, že se vrátíme Eh, k tomuto tématu a vyzmeme vás, abyste sledovali to, co se děje v Řecku za několik měsíců, eh, koncem tohoto roku nebo na počátku příštího roku. Je to naprosto zásadní pro radu, pro komisi, Evropský parlament a i pro Řecko. A pokud Řecko bude ztraceno, tak by mohla být ztracena i Evropa. Takže je naším zájmem, Eh, tyto věci řešit. Chceme se v tom angažovat. Děkujeme za to, že jste přišli mezi nás a eh, Víme, že pro vás to bylo složité, že to byl opravdu eh, složitý den pro cestování do Bruselu, byly tam ta spoždění. Děkujeme vám za vaše příspěvky a jistě se k tomu tématu ještě vrátíme. That we end this meeting, uh, and we'll meet... Toto zasedání v tuto chvíli končím. Sejdeme se opět zítra v 9.15 přesně a začneme hlasováním. Takže ti, dva, ti z vás, kteří jste i v tuto chvíli zde, předejte tu informaci dále. 9.15 začneme hlasovat.